Uh, uh, Takže bezpečnostní složky parlamentu se podařilo přesvědčit a já tedy vítám s potěšením komisaře Almoně do našeho výboru. Naposledy jsme se setkali 27. 22. března. Další bude 22. září, nevím, proč je to zase 22. ale dneska aspoň není 22. červenec. A já předpokládám, že od pana komisaře se dozvíme za nějakých 10 minut, co nám se říci a poté bude pokračovat obvyklá výměna názoru. Máte zde zprávu o konkurenci za rok 2010, která byla vydána 30. června a my jsme se o tom ještě nepobavili. A navíc samozřejmě nás také zajímá státní pomoc v případě krize. A já tedy předpokládám, že i poslanci budou mít otázky. Máme momentálně tři rozpracovaná, rozpracovaná témata v oblasti konkurence a doufám, že se nám že se k tomu dostaneme při eh, výměně názoru po vaší prezentaci. Je to eh, výroční zpráva, eh, týká se státní pomoci, kolektivní redres, tedy kolektivní žaloba a další témata. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové poslanci. Je vždycky potěšením účastnit se této výměny názorů s výborem Ekonu. Já děkuji paní předsedkyni Bolsové za pozvání. Dnešní hlavním tématem bude naše zpráva komise o konkurenci v roce 2010 a dále naváží na vaši rezoluci, a, která je byla vydána ke zprávě z roku 2009. A jelikož připravujeme nová pravidla pro eh, státní pomoc v oblasti služeb veřejného zájmu, tak i k tomu vám řeknu pár slov. V letošním roce po 40. vydáváme zprávu o politice konkurenceschopnosti, která se stala důležitým faktorem úspěchu evropského projektu. Eh, všichni Eh, samozřejmě uznáváme to, že je nutné mít eh, agenturu, která se tím bude zabývat. A je třeba říci, že eh, je to vývoj, který nám všem vyhovuje. Já bych chtěl poděkovat vašemu výboru za podporu, které se nám dostává v oblasti této, tohoto tématu. Naše práce v oblasti konkurenceschopnosti byla eh, intenzivní. My jsme zavedli eh, nová pravidla v oblasti opravy vozidel a služby. Dále jsme přijali eh, nařízení pro vertikální a horizontální dohody a dále jsme zahájili postupný útlum krizové státní pomoci pro záchranu bank a dočasný rámec pro nefinanční sektor. Eh, dále jsme se zabývali otázkami vynucování a netýkalo se to jenom bank. Přijali jsme více než 40 rozhodnutí v řádném režimu. Také jsme eh, přijali rozhodnutí ve 14 kartelových a antitrustových případech, eh, což je rekord podobně jako v roce 2007 a 2008. Dále přibylo fúzí a e, v letošním, pardon, v loňském roce jsme e, dostali 270 oznámení o fúzích a e, ten počet se očekává, že poroste. V sedmi kartelových rozhodnutích jsme vystavili pokuty ve výše 3 miliard euro pro 70 firem a museli jsme vzít také ve devíti případech otázku finanční tísně. Eh, v antitrustové oblasti jsme se zabývali eh, dopravou a energetikou. V dopravě jsme měli rozhodnutí v případě One World, Eh, například eh, jsme, se, eh, jsme rozhodli, že aliance mezi leteckými společnostmi nesmí být na úkor konkurence schopných cen pro spotřebitele. Odhadujeme, že takto prospíme 2,5 milionu cestujících. Dále jsme se e, ve čtyřech rozhodnutích e, snažili zavést e, jednotlivá rozhodnutí, která vylepší konkurenceschopnost na těchto trzích. A dále jsme, máme případ víza, které, která se týká poplatků při vícenásobných eh, transakcích, tedy kde je zapojeno více stran. Eh, dále v oblasti SEPA eh, pokračujeme také další práci a zkoumáme oblast derivátu. Chceme vyslat signál, že omezování trhu nebudeme tolerovat a že e, toto je součástí, respektive doplňkem naší e, politiky v oblasti konkurence. E, všechno to chce přispět k lepšímu trhu v Evropě. Je to strategické rozhodnutí jak v rámci Evropy, tak na mezinárodním poli. Nemůžeme hovořit o skutečném společném trhu, pokud energie a data nemohou bez bariér cirkulovat eh, v celé EU. A my chceme odbourávat bariéry, které eh, zatím stojí eh, v cestě volného pohybu služeb a zboží. Nyní dovolte, abych se obrátil k vaší rezoluci, k naší zprávě z roku 2009. Tak především já bych chtěl pochválit vynikající zprávu pana Epinka. Asi jste viděli můj dopis, který se vyjadřoval ke všem problémům z této zprávy. Já bych k tomu ještě doplnil několik málo komentářů k malým a středním podnikům, eh, vynucování v oblasti antitrustové a studií. Malé střední podniky jsou nejvýznamnějším zdrojem růstu a zaměstnanosti v EU a vždy je máme na paměti v rámci naší politiky. Samozřejmě zajistíme, aby malé střední podniky eh, plnily pravidla volné soutěže stejně jako velké firmy, ale zároveň chceme minimalizovat administrativní dopad na tyto podniky. Například v oblasti státní pomoci eh, máme nařízení nazvané General Block Exemption Regulation, v oblasti antitrustové máme de minimis notice, což je výjimka naší kontroly eh, nad dohodami mezi malými a středními podniky s malým tržním eh, podílem a dále máme nová pravidla eh, pro přístup eh, malých a středních podniků k rizikovému kapitálu. Kromě toho se posílily hlasy, které volají pro snížení pokud v období krize a je třeba říci, že toto jsme zohlednili zejména v případech malých a středních podniků. Eh, v současné době eh, se eh, zabýváme otázkou malých podniků, které mají jeden jediný produkt, tak aby nebyly znevýhodňovány. Vaše rezoluce zdůraznila potřebu legislativy na usnadnění efektivnější kompenzace za soukromé způsobené škody. A já s vámi souhlasím, když tedy hovoříme o kompenzaci, tak eh, tady eh, máme na mysli také tu kolektivní eh, žalobu. My jsme dostali v našem kampaním, dotazové kampani 300 odpovědí a dostali jsme od občanů 18 000 dopisů k této problematice. Je to hodně a ukazuje se, že organizace i lidé jsou skutečně připraveni pro eh, skutečnou celoevropskou debatu eh, ve věcech, které je zajímají. Eh, komise do konce tohoto roku chce přijmout vtělení o kolektivní žalobě. Jakmile budeme mít jasno v těchto principech, budeme debatovat o tom, jak pokračovat dále, jaké budou tady další kroky. A pokud se studií týče, eh, hlavním eh, předmětem studie, tak jak to žádala vaše rezoluce, byla analýza eh, dočasných pravidel pro státní pomoc během krize. Studie bude hotová za několik týdnů a výsledky vám budou rozeslány a zveřejněny po létě, tedy koncem srpna. Také jsem seznámen se studií, kterou zahájil parlament k tomuto tématu a eh, s potěšením říkám, že tato zpráva, i když není tak rozsáhlá jako naše, dochází k podobným závěrům. Například obě dvě studie eh, zjišťují, že hm, pomoc finančnímu sektoru byla správná a že stabilizovala finanční trhy a ekonomiku. Také se poznamenává, že eh, nebyla ovlivněná konkurenční struktura bankovního sektoru v EU. Eh, nicméně eh, komise zřejmě přehledla jeden důležitý aspekt a to byly podmínky pro restrukturalizaci, které platily pro některé a pro jiné ne. Naše studie Eh, poskytuje podrobné informace o těchto restrukturalizacích i eh, způsob, popis toho, jak jsme k rozhodnutí dospěli. Eh, restrukturalizace, kterou jsme žádali od evropských bank, minimalizovala deformaci konkurenčního prostředí. A závěrem rozsah naší zprávy je velice široký a vyžádal si značné zdroje Eh, nám se tady podařilo díky tomu se eh, zabývat všemi tématy, eh, včetně státní pomoci v oblasti zelené obnovy. A ještě jedna věc, a to se týká reformy pravidel pro služby v obecném zájmu. Po rozsáhlých diskusích na nejrůznějších úrovních a Týká se to jak firm, tak občanské společnosti, tak státní zprávy. E, tento dialog e, nám dá důležité vstupy a my připravujeme nové tři instrumenty. První je sdělení, e, které vyjasní klíčové koncepce, jakým způsobem kontrolujeme, poněvadž současná interpretace není jednoduchá. Za druhé bude rozhodnutí, Eh, který zavede jednodušší a pružnější přístup k těmto službám, tedy k určitým službám sociálního charakteru a dále rámec, eh, který se bude týkat velkých kompenzací operátorů mimo sociální služby. A ty hlavní inovace jsou takové. Eh, zavedeme pravidlo de minimis specifickým SGEI, které při malých kompenzacích si nebude vyžadovat eh, kontrolu komise. Dále eh, budeme chtít zavést další kritéria, eh, jako třeba malý rozsah, malá velikost místního úřadu a podobně. Za druhé, rozšíříme rozsah sociálních služeb, které budou eh, mít výjimku z oznamovací povinnosti. Momentálně jsou to jenom nemocnice a sociální bydlení. No a eh, konečně také budeme zajišťovat to, aby tyto služby byly poskytovány co nejefektivnějším způsobem. Eh, kompenzace v současné době může se vztahovat na všechny náklady které způsobí tento poskytovatel. To znamená, že některé náklady zedem eh, mohou vzniknout tím, že služby jsou poskytovány neefektivně a to deformuje trh. Pokud se týče procesu, reforma už eh, finalizuje, text bude dokončen eh, v létě a nejpozději v polovině září bude zveřejněn. Poté v říjnu proběhnou debaty s členskými zeměmi a pokud všechno půjde Eh, podle plánu eh, eh, budou nová pravidla schválena do konce ledna příštího roku. A samozřejmě velice rádi o tom budeme debatovat s vámi na podzim, ještě předtím, než bude tento balíček definitivně přijat. Děkuji vám. <clears throat> Excuse me. thank you very much. Já mnohokrát děkuji, pane komisaři. A nyní přejdeme k výměně názorů. V tuto chvíli nám zbývá ještě hodina a půl. Takže věřím, že eh, můžeme eh, odpovídat eh, na jednu otázku po druhé. A teď přečtu seznam přihlášených řečníků. Annie Polimata, Ildiko Golpelch, Sophie Intveld, Antolin Sanchez Prozedo, Philip Lambert, Peter Simon, Elisa Ferreira and Gunnar Hockmark. Anybody? Ještě někdo by se chtěl přihlásit? Dobrá. Andreasi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane místopředsedo, eh, nejdříve bych eh, chtěl eh, poblahopřát k práci Evropského konkurenčního úřadu v posledních měsících. Vy ve své zprávě v odůvodnění jste uvedl, že pracovali nejenom v souvislosti s finanční krizí, ale i s ohledem na obecné Eh, těžkosti a také jste poukázal na to, že spolupráce mezi radou a parlamentem už eh, funguje 40 let úspěšně v oblasti konkurenční politiky nebo politiky hospodářské soutěži a proto vám také děkujeme za dobrou spolupráci, zejména s ohledem na výměnu nezbytných informací. Eh, je několik oblastí, ve kterých zpráva ke komerční politice poukazuje na priority ale já bych je ještě eh, rozšířil o další čtyři. Za prvé, Chtěl bych eh, poukázat na to, že pokud jde o eh, peněžité pokuty v eh, pravohospodářské soutěže a zejména o, u těch rozhodnutí, která souvisejí s malými a středními podniky, se nabízí otázka, jestli podle obecných zásad je třeba se opírat o dlouhodobý právní základ, anebo jestli bychom neměli ty zásady pro v eh, ukládání pokud eh, zasunout do eh, nařízení z roku 2003. Za druhé, i v oblasti energetiky, kde vám byl převedena pravomoc v rámci nové komise, tedy z generálního ředitelství TRAN na, v, v hospodářskou soutěž, tak tam se ukazuje, že za minulý rok došlo k několika změnám a už podle rozhodnutí parlamentu z roku 2010 eh, se poukázalo na to, že je třeba plně prosadit eh, v balíček pro energetickou politiku na vnitřním eh, trhu. Je třeba tam pojmenou přijmout určité kroky a vy ukazujete, že tam je ještě třeba přijmout nějaké tedy konkrétní kroky stále. Uh, a potom ještě eh, naše konkurenční politika může být eh, konkurenceschopná pouze pokud eh, bude realistická v rámci globálního konkurenčního rámce. A teď se podívejte na Švýcarsko. Tamní úřady pro hospodářskou soutěž neprovádějí nebo nejsou zapojené do evropského systému tak, jak by to bylo eh, žádoucí. Dále balíček ke státní pomoci, zejména pro eh, služby v obecném hospodářském zájmu. My ještě se k tomu dostaneme, ale už teď bych rád poukázal na to, že ten návrh, který jste zde učinil, eh, se blíží zájmům zainteresovaných stran a proto eh, vaše oznámení eh, legislativního balíčku k hospodářské eh, politice nebo k politice hospodářské soutěže na podzim mě velice těší. Těším se také na výměnu názoru a doufám, že do konce roku se dobereme k nějaké dobré zprávě. Děkuji. Děkuji vám, pane Švabe. Pokud jde o otázku e, pokud a postihu. Tak já si myslím, že ten náš právní e, základ je e, velice pevný. Můžete se podívat na jurisprudenci soudního dvora z Lucemburku. Mm, ta ukazuje, že jsme v souladu s tím, co zmyslí soud. Ten základ je podle smlouvy a, a v souladu s kompetencemi, které podle ní komise má. V roce 2006 jsme e, vydali e, pokyny k postihům a teď je implementujeme. E, nedávno jsme dostali první rozhodnutí soudu, která se týkají rozhodnutí podle nových pravidel, podle nových zásad a, já mám ten dojem, že soud plně podporuje naši metodu čas od času se zabývá nějakou konkrétností, ale nikoli právním základem, nikoli rámcem. Jak už jsem říkal ve své prezentaci, tak eh, my se zabýváme tím, jak eliminovat, jak eh, snížit eh, tu diskriminaci, která v některých případech brání malým a středním podnikům bojovat za své produkty. A mm, já jsem eh, při svém prvním slyšení tady eh, říkal, že bych eh, chtěl se tím zabývat a po zkušenosti jednoho roku, co se tady zabývám kartelovými případy, si myslím, že je nezbytné tuhle konkrétní věc dále řešit. A pravděpodobně v některém z našich dalších rozhodnutí ke kartelům tohle bude zahrnuto. Potom energetika. Energetikou se zabýváme jak pokud jde o eh, antitrust, tak pokud jde o eh, státní eh, pomoc. Je to jedna z našich priorit a i nadále to za prioritu považovat budeme. Nejedná se jenom o vymáhání hospodářské soutěže, ale i o regulace. Musíme vytvořit nižší trh s energiemi, vytvořit svou vlastní energetickou strategii a strategii pro klimatické změny Nicméně eh, hospodářská soutěž určitě je eh, účinným nástrojem a já ji nadále budu používat eh, k těmto účelům. Chápu vaše obavy, které se týkají toho, že některé eh, ne, nečlenské země se nedrží určitě, eh, tedy úplně stejné linie jako EU v oblasti hospodářské politiky. a my eh, pracujeme eh, intenzivně eh, prostřednictvím Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž. Například nedávno jsme měli výroční zasedání v Hágu, máme spoustu pracovních skupin a různé národní úřady pro hospodářskou soutěž hodně spolupracují navzájem a Švýcarsko a další země budou Eh, postupně eh, se přibližovat našim eh, zásadům, ze kterých se stávají obecné zásady v řadě oblastí. Ale každopádně vám děkuji za vaše připomínky. Děkuji. Další bude Ani Podimata a potom bude Filip, protože musí jít hlasovat do jiného výboru. Takže pokud vám to nebude vadit, že vás přeskočí, a pokud někdo další má tento problém, tak mi to řekněte, Ani. Děkuji, Sharon. Děkuji, pane komisaři, za vaše vystoupení. Chtěla bych využít vaší přítomnosti zde před prázdninovou přestávkou a při dalším vrcholu fiskální krize ve věci, která souvisí s vaší odborností. A to se týká úlohy ratingových agentur nedodržování pravidel hospodářské soutěže z jejich strany. To je věc, na kterou jste několikrát poukázal. A obecně za to velmi negativní dopad jejich fungování na vývoj krize v eurozóně. Má otázka je taková. Bude komise v této věci reagovat, než bude pozdě? celé týdny a měsíce sledujeme velmi eh, bizarní eh, podíl ratingových agentur na diskusích, které probíhají mezi institucionálními subjekty v Evropské unii s MMF o rysech nového podpůrného balíčku pro Řecko. A zdá se mi, že to vlastně záleží na jejich mínění. Zda půjde o selektivní úpadek, anebo zda dojde k dokončení tohoto programu v souvislosti s účastí soukromého sektoru. Takže bude skutečně komise reagovat než se krize rozšíří a bude ještě nebezpečnější a ohrozí celou eurozónu. Jak je váš názor na myšlenky, které se neustále vracejí a týkají se vytvoření Evropské ratingové agentury? A jak reagujete na to, co řekl váš kolega který řekl, že rating členských států, které jsou již v restrukturalizačním programu, že takovéto ratingy měly být zakázány. Děkuji, děkuji mnohokrát. Několik, řada hlasů v nedávné době, v posledních dnech a týdnech zmínili veřejně, že ratingové agentury jsou oligopolem. A to je pravda. Ve skutečnosti máme pouze tři relevantní ratingové agentury. Takže já jsem okamžitě zareagoval a aktualizoval jsem naši analýzu, požádal jsem o to naše kolegy a chtěl jsem vědět, jaká je tato situace z hlediska Eh, politiky hospodářské soutěže. A z tohoto hlediska je třeba se zabývat zneužíváním dominantního postavení na trhu, případně koluze podle článku 101 smlouvy. A my skutečně každý den sledujeme činnost těchto institucí. Ale prozatím neexistují důkazy o případné možné reakci proti oligopoly a důsledkům jejího působení skrze politiku hospodářské soutěže. Ale stále to sledujeme každý den. Komise oznámila ústy komisaře Barniera a předsedy Baroza, že připravujeme nové nařízení o ratingových agenturách již třetí od počátku krize. Budeme jednat a já vysvětlím své názory v kolegiální diskusi. Nebudu to vyhlašovat před jednáním kolegy a komisařů, jaké jsou mé osobní názory a jak bude vypadat tedy nové nařízení o ratingových agenturách a možná vám to mohu sdělit soukromně, ale neřeknu to veřejně, protože s tím kolegialitu. Chci říct si dvě až tři věci. Je evidentní, že úloha ratingových agentur na počátku krize byla hrozná. Spletli se na začátku krize. Takže jejich důvěryhodnost je velmi nízká jejich důvěryhodnost byla nízká na začátku krize, když analyzovali rizika a dávali rating soukromému sektoru, tedy finančním aktivům na soukromém trhu. A teď si myslím, že ztrácí důvěryhodnost, kredibilitu i v oblasti veřejného sektoru. Ale my nemůžeme regulovat důvěryhodnost. To je prostě objektivní rys. A myslím, že pokud je o důvěrodnost, tak skutečně jejich rating je velmi nízký. Ale hovořme jasně. Abychom vyřešili problém některých ekonomik v eurozóně a problémy, které vlastně se přelévají do dalších oblastí, tak to vyžaduje politická rozhodnutí. A já považuji svou odpovědnost jako odpovědnost všech dalších to na evropské rovni, že tato rozhodnutí jsou skutečně naléhavá. Nemůžeme schovávat naši schopnost rozhodovat za ratingové agentury. Děkuji, Filip. Děkuji, Sharon, za možnost se vyslovit. Mám dvě otázky, týká se toho, vašeho nedávného prohlášení, kde říkat, že je příliš mnoho bank v Evropě, že by bylo třeba, aby banky byly větší a bylo jich méně. Vaše prohlášení s tím, že bank, v Evropě je příliš mnoho bank, zdá se mi to zvláštní od komisaře pro hospodářskou soutěž. Chápu, že pokud chcete, aby v Evropě eh, se konkurovalo našim eh, světovým konkurentům, tak aby, chcete, aby tu byly dostatečně, velcí subjek, dostatečně velké subjekty, ale Evropa spíše má situaci, kdy jsou ty banky too big to fail a jich příliš mnoho. Takže spíš bychom měli zmenšit velikost některých obrů na trhu, kteří mají takové postavení, že mohou jednat, eh, že narušují podmínky trhu a nesoustředovat se na malé banky. A ty malé banky zase nejsou tak špatně vedené. A tady se stavím proti vašim prohlášením. A chci vám položit stejnou otázku jako loni. Mám obavy z toho, že DG pro hospodářskou soutěž se nezajímá o potenciálně diskriminační a protikonkurenční charakter eh, pomoci, kterou centrální banka poskytuje velkým bankám. A centrální banka vlastně drží nad vodou některé banky, které by jinak šly ke dnu. A dochází k distorzi na trhu, protože malé banky nevyužívají tyto facility centrální banky a starají se sami o sebe. Takže tady máme silný dojem, že jde o narušení hospodářského trhu a DG pro hospodářskou soutěž se nezajímá o tento problém. Ano, pokud jde o počet bank. Někdy ve francouzštině to řeknu, jsem kritizován, protože naše politika hospodářské soutěže a rozhodování komise v oblasti hospodářské soutěže je proti existenci velkých evropských šampionů. A když řeknu, že je příliš mnoho bank, které by mohly být konkurenceschopné, pokud vidíme, jak se chovají naši konkurenti jinde, a dokonce uvnitř v některých zemích v Evropské unii, v jiných zemích a na jiných trzích, Existují ještě národní trhy pro drobné bankovnictví, pro hypotéky a tam se nám nepodařilo vytvořit integrovaný trh finančních služeb v řadě oblastí. A toto rozdrobení a malá velikost finančních institucí vytváří problémy, pokud je o efektivitu finančního systému, produktivitu finančního systému který má financovat reálnou ekonomiku a má být pákou, nástrojem, který je nezbytný pro oživení naší ekonomiky. Takže politika hospodářské soutěže nemá za cíl rozdělovat, drobit velikost podniků, ale má zamezovat zneužívání dominantního postavení. Ale pokud existuje velký podnik, který je konkurenceschopný a který současně dodržuje pravidla trhu a nevytváří narušení, tak je to výborně pro spotřebitele, který by měl eh, těžit z politiky hospodářské soutěže. Takže mi záleží na tomto prohlášení. Některé země Evropské unie mají příliš nízký počet bank jako důsledek krize. Irsko je nejmarkantnějším příkladem. A já jsem, byl nedáv- já jsem v Irsku prohlásil, že až Tedy budete mít menší starosti z hlediska ekonomické stability, bude třeba se zabývat eh, mírou konkurence na tomto trhu. Spojené království je dalším případem. Tam se také snížil počet finančních institucí, které fungují na trhu a když se podíváte na další země, mohu citovat svou vlastní zemi, skutečnost, že spořitelny snížily svůj počet v posledním roce ze 46 na 15, Myslím, že to je pozitivní. A vůbec to nesouvisí s ohrožením eh, konkurence, ale souvisí to s větší schopností čelit výzvám finanční stability, kapitalizace, služby zákazníkům a podobně. A pokud je o podporu bank, je pravdou, že důsledkem krize Evropská centrální banka mimo jiné vytvořila systém mimořádného poskytování likvidity za zajištění a můžeme poděkovat ECB, protože jinak bychom měli finanční krizi mnohem větší. A nemůžeme si stěžovat na závažnost finanční krize, kterou zažíváme. Ale mimo jiné díky tomuto poskytování likvidity jsme mohli lépe odolávat. Otázkou je, že tato opatření netrvají věčně. Z definice věci je postupně třeba opouštět tato opatření. A kdo by měl opustit tento prostor a kdo by měl nadále dostávat tuto mimořádnou podporu, mimořádnou pomoc. A když vidíte, co se děje v Irsku, abych se vrátil zase do Irska, irská vláda, irské úřady žádají ECB, aby se to převedlo na strukturální linku. A, a banka říká, ne, to není nic strukturálního, je to přechodné, je to naprosto výjimečné. A v jiných případech díky našemu rozhodnutí o restrukturizaci jednotlivých finančních institucí bylo možné ukončit závislost konkrétní finanční instituce na tomto přísunu likvidity. A nejsme na konci cesty. Jsme, už jsme udělali velký kus cesty, ale nejsme na konci. A některé instituce bohužel by nemohly přežít bez restrukturalizace a pokud eh, restrukturalizace nepřináší výsledky, tak bez tedy tohoto přívodu likvidity, který je mimořádný, přechodný a který nemůžeme toto považovat za státní podporu. Pokaždé, když analyzujeme jednotlivou restrukturalizaci a rozhodli jsme asi 30krát a připravujeme 20 dalších rozhodnutí a možná, že po stres testech přijdou další, tak my provádíme restrukturalizace snížení rozsahu působnosti, schopnost, business modelu, rozdělení nákladů, eliminace narušení trhu. To jsou naše úkoly. O to se snažíme. Ale myslím, že nemůžeme kritizovat banku za to, že poskytuje touto formou likviditu. Je to nezbytná pomoc. Thank you very much. Děkuji, Ulrike. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönöm eh, biztos úrnak is az összefoglalóját. Figyelmesen elolvastam. Tak eh, já děkuji panu komisaře za to, co nám jste stručně řekl. Já jsem si vaši zprávu četla velice podrobně a dovolte prosím jednu otázku. Ve vaši zprávě eh, je správně řečeno, že je třeba se poučit eh, z potíží, ale já si myslím, že politika v oblasti konkurence se příliš nezměnila, pokud se týče úkolů a oblastí, na které se zaměřujete. Nicméně prostředí se mění velmi dynamicky. Mě by eh, zajímalo, jaké pobídky chcete používat eh, v dalším roce a jakým způsobem to chcete eh, provádět. Já bych byla eh, ráda, kdybyste nám to ústně nyní mohl doplnit. A pak mám ještě další otázku, ta se týká bank. Vy jste hovořil o prozatímní pomoci a mimo jiné jste řekl, že Eh, tyto státní pomoci skutečně pomohly. Já jsem nicméně eh, četla studie, podle kterých to tak nebylo, že ne, ne, eh, zisky neporostly a že ani střednímu stavu toto nepomohlo. Čili prosím, mohl byste dodat tu studii, podle které se konkurenceschopnost zlepšila? tak eh, já nevím, jestli jsem správně pochopil zejména vaši první otázku. Říkáte zřejmě, že v těch, té zprávě jsou určité chyby a možná, že byste mohla tu otázku zopakovat. Eh, k té druhé otázce. Veškeré mimořádné poskytnuté pomoci, které směřovaly ke stabilizaci finančního systému a v druhé fázi k jeho restrukturalizaci, a to se týká zejména systému bankovního, tak tam bylo cílem zabránit zhroucení na začátku krize a tím pádem zastavení veškerých finančních toků. No a jakmile se podařilo toto riziko eliminovat díky restrukturalizaci, tak šlo o obnovení možnosti, aby finanční instituty mohly dále financovat reálnou, reálnou ekonomiku. Poněvadž máme v Evropě odvětví, která bez úvěru se nepohnou z místa a také malé střední podniky jsou eh, velice silně závislé na finančním trhu. Čili my potřebujeme finanční trh, který je efektivní, který má dostatek kapitálu a který umožňuje to, aby podniky měly přístup k, přís, k potřebným úvěrům, eh, tedy jiným, než jsou soukromé prostředky. Ale jak říkám, toto se týká všech zejména malých a středních podniků. Někdy v srpnu nebo začátkem září bude k dispozici příslušná studie a tam uvidíte, čeho už bylo dosaženo. Pomocí ochrany, záchrany spíše těchto finančních institucí a e, e, ještě kdybyste mohl zopakovat tu první část otázku, otázky. Děkuji, e, pane komisaři, já vám rozumím. Ta otázka je stejná. Já vidím, že v té zprávě jsou skvělé výsledky, vývoj státních pomoci, pokuty a tak dále. Mě by zajímalo, vzhledem k roku 2010 na úrovni plánu, s čím jste počítali, co jste chtěli dosáhnout a potom tedy eh, mohu posoudit, jestli to jsou skutečně eh, skvělé výsledky nebo ne. Prostě s čím ty výsledky porovnávat, to mě tam chybělo. Ano, tak já to mohu zopakovat. Když jsem hovořil poprvé zde ve výboru Ekon, jakožto kandidát na komisařský post pro konkurenceschopnost, to bylo v lednu 2010, tak já jsem zde předložil přehled svých úkolů, tak jak byly stanoveny kolegiem. A de facto ten mandát jsem tady eh, popsal a tenkrát jsem také eh, řekl, jaká jsou má rozhodnutí, čeho chci dosáhnout a to všechno jsme v roce 2010 také dosáhli. Sofie Intveld. Eh, já se omlouvám, nepoznala jsem své vlastní jméno. Yes, thank you, commissioner. Děkuji, pane komisaři. Jsem ráda, že vás tady zase vidím. Chtěla jsem se zeptat na tři věci. Za prvé, hovořil jste o na Visa a Mastercard v debatě o MIV. S, asi jste to, eh, slyšel tu debatu včera o seba. Eh, my jsme o tom MIVS hovořili už eh, dříve. Jste teď spokojen s rychlostí pokroku k zajištění dostatečné konkurence a snadného přístupu pro nové hráče na trhu? Já mám ten dojem, že to jde všechno hodně pomalu. Druhá otázka se týká SGI. Velice se těším na vaše návrhy. Nicméně, zůstávám dělá vůči obecným výjimkám. Hovořil jste o nemocnicích a říkal jste, že možná přijdete s nějakými dalšími kategoriemi ale eh, v různých členských státech eh, to je různě. Eh, v některých státech jsou nemocnice obchodní podniky obyčejné, takže, takže proč by mě měly být vyloučeny z těchto pravidel, když si konkurují? Myslím, že ty oberečné výjimky jsou nesmírně riskantní a doufám, že komise bude velice bedlivě zvažovat své kroky. Má třetí otázka Eh, jsem zvědavá, jestli mi odpovíte. Ve své zprávě o konkurenční politice a um, potom eh, v našich výměnách na Ekonu eh, jsem opakovaně žádala sektorové vyšetřování online reklamy a vyšetřovat, tedy vyhledávacích v stránek a vy jste říkal, že kdyby se zapojili do takového šetření, tak byste nám docela jistě neřekli, že to děláte, protože nechcete eh, vzbudit podezření, ale já nevím, eh, jestli víte o tom, že před dvěma týdny bylo spuštěno, byla spuštěna databáze Xaxis, ve které je 500 milionů individuálních profilů, převážně Evropanů. A to oni tam mají tolik informací o lidech, ono se těžko uh, dohledne, jak tomuhle by mohl někdo konkurovat. Ono je to poměrně nové, je mnohem snažší uh, zabývat se například uh, výrobními firmami, které dělají něco matatelného, ale tohle je uh, sektor, který má, um, který se teď rozvíjí a je třeba, abychom uh, se tím zabývali. Děkuji vám, paní Intfeld. Tak za prvé Mm, ty poplatky eh, za eh, vícestranou eh, výměnu MIVS, MIVS. My se zabýváme Mastercardem, v současné době probíhá slyšení před soudem v Lucemburku. Mastercard se odvolal proti rozhodnutí o poplatky, o poplatcích za kreditní debetní karty. S Visou Europe jsme se shodli u debetních karet na eh, stejné úrovni jako eh, závazky Mastercardu, ale ne u kreditních karet. Tam je nadále vyšetřujeme. Máme tady eh, některé potenciální účastníky trhu s kartami v Evropě. A chceme přejít k skutečnému evropskému systému plateb s kartami. Jsou tady určité problémy z mého pohledu. Oni chtějí být dobří Evropané, ale za vysokou cenu. A já mám tady své pochybnosti. Do jaké míry evropští spotřebitelé eh, budou mít prospěch eh, z evropské karty, která bude dražší než jiná. Takže eh, tím se zabýváme. Potom máme další debatu, mm, sice na legislativní úrovni, o těch poplacích eh, za přímé převody a tak podobně. Já neustále hovořím s eh, našimi manažery eh, týmu, kteří, které to řeší, se zjistí, že nepotřebujeme regulaci. Vytvořil jsem úkolovou skupinu s eh, službami Michela Barniera a mm, eh, skupinami spotřebitelů a tak dále, abychom to mohli provat interně a také na úrovni kolegie. Myslím si, eh, že je poměrně obtížné mm, nebýt diplomatický. Tak abychom vyřešili všechny ty problémy s platebními systémy a otevřeli prostor pro nové platební systémy bez regulace. Potřebujeme evropský platební systém co nejdříve na všech úrovních. To je velice podstatné. Abychom mohli vytvořit eh, interní trh pro, eh, nebo vnitřní trh pro eh, finanční služby, jak jsem říkal panu Lambertovi, tak potřebujeme mimo jiné právě tohle. A nejsme dost silní na to, abychom ty problémy mohli vyřešit a odstranit překážky jenom prostřednictvím pravidel hospodářské soutěže. Asi se budeme muset zamýšlet nad konkrétní regulací. Ale ta debata je velice důležitá. Takže souhlasím s vámi, jsme velice pomalí tady, ale je to opravdu velký úkol. Jednou už jsme se bavili o, o sociálních službách a o tom, jak k ním přistupovat. Většina tzv. sociálních služeb eh, se vlastně eh, snadno eh, nedá vymezit, kde už končí sociální dlouhá služby. A na většinu z nich se týkají i úpravy služeb mm, poskytovaných místními úřady na místní úrovni, aniž by to tedy narušilo nějakou přeshraniční konkurenci a tak podobně. Každopádně výjimky. Eh, výjimky znamenají eh, výjimky z eh, oznamování ex ante. Tady to neznamená ne bez pomoci. Tady je pomoc, státní pomoc, ale tady u většiny těch sociálních služeb můžeme omezit byrokracii a zprostit je povinnosti ohlašovat. A můžeme zahájit ex officio šetření, můžeme řešit eh, stížnosti, anebo můžeme se zabývat kontrolami ex post a uvěřit, jestli jsou tady adekvátní pravidla, která by se týkala státní pomoci. Takže tohle to neznamená hm, výjimky. Výjimky eh, z pravidla eh, de minimis jsou velice zácné. Máme tady už některé, některá rozhodnutí, která se zabývala některými případy. A víme, že to je velice náročná aktivita, protože je třeba sledovat všechny ty postupy a máme potom eh, ten hospodářský význam, pokud je o narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, eh, je prakticky nulový. Takže eh, my potřebujeme napřít své zdroje lépe na důležité případy a nezabývat se podrobnostmi ve většině případů které musí řešit na základě stížnosti nebo oznámení. A potom, eh, pokud jde o online, o online vyhledávání, my jsme eh, začali eh, vyšetřování Google, ti mají 94% a tam se dovídáme hodně. Při tom šetření Google je to veřejné, takže, takže já tady nebudu hovořit o konkrétních novinkách. Zabýváme se o po, možnou existenci e, eh, problémů souvisejících s hospodářskou soutěží, pokud jde o reklamu, e, ze které Google čerpá reklamu na, a potom e, o vyhledávání. A potom pokud jde o online reklamu, to není žádná exkluzivní aktivita Google. Možná, že z případu Google se ještě dovíme hodně. Myslím si, že ten eh, nejlepší to nejlepší sektorové eh, šetření, které tady můžeme udělat, je pustit se do toho Google. A potom otázkou je, komu patří naše osobní údaje a jak se dají použít. Teď tady hovoříme o News of the World, mimo jiné. Je to otázka soukromí, ani ne um, hospodářské soutěže. Takže pokud zneužíváte eh, své dominantní postav, postavení, tak můžete také mít eh, problémy eh, s vlastnictvím soukromých údajů. My například vedeme šetření toho, jak někteří aktéři na finančním trhu používají ty informace eh, pro své soukromé zájmy na posílení síly na trhu. V případě eh, těchto druhů údajů se tímto musíme zabývat. Ale v zásadě je tady otázka soukromí a ochrany eh, údajů. A mm, všechny části komise se tímto zabývají. Zatím upřímně řečeno eh, se teď zabýváme jedině šetřením v případě Google a to je klíčové vyšetřování. Není to snadné a, a také je to pohyblivý cíl, není to jenom nové. Mění se to pořád. Jejich eh, model podnikání se pořád mění. Jejich eh, základní činnost se pořád mění. Takže opravdu to není snadný úkol. Antolin. Děkuji, Antalin. Děkuji, paní předsedkyně. Letošní rok je důležitý, slavíme 40 let od vydání první zprávy o politice hospodářské soutěže a témata jsou velmi důležitá. Já bych se dotknul některých témat. Krize. Tady navážu na to, co řekl pan Lamberts. Poskytnuté eh, podpory by neměly umožňovat příjemcům, aby byli ve zvýhodněném postavení oproti příjemcům, kteří dostali méně pomoci. Takže jedna otázka, kterou jsme se zabývali, bylo obnovit konkurenční postavení těch, kteří nečerpali tolik pomoci. A otázka, kterou si můžeme položit, je následující. Co se děje s těmi, kteří měli přístup k likviditě bank? nebo státní pomoci. Jak je možno říci, že došlo k poskytnutí státní pomoci, jak můžeme říkat, že respektujeme nezávislost centrální banky, když bylo, došlo ke zvýhodnění. To je věc, která by měla být eh, revidována ze strukturálního hlediska. Kritéria de minimis to sdílím, je třeba se snažit o efektivitu. Ale politika hospodářské soutěže má zajistit přístup na trh. A tady bychom měli hovo- hovořit o přístupu ke službám, takže to kritérium inkluzivní by mělo být eh, klíčové. Hovoříme o přístupu ke službám. Měli bychom využívat platební systém a být současně občanem. Takže přístup ke službám by měl být velmi důležitý. Co se týče kolektivních žalob, vy jste zmínil obecné zásady, určitou koherentnost na evropské úrovni a také jste zmínil legislativní iniciativu. Já bych uvítal upřesnění. Pokud je o ten obecní rámec, výjde sdělení a potom specifické iniciativy v oblasti hospodářské soutěže. Půjde to cestou spolurozdování tolik mé otázky. Dále, pokud je o mezinárodní spolupráci, Část amerických úřadů zahajuje velmi hluboká šetření z hlediska chování určitých subjektů ve Spojených státech, ale také v Evropě. A kladu následující otázku. Pokud eh, Spojené státy zahajují toto vyšetřování, neměli bychom to zahájit také v Evropské unii? A za druhé, Evropská unie zahájila vyšetřování, pokud je některá chování na trhu, Existují eh, dostatečné normy pro spolupráci s, s americkými úřady. Moje otázka je kritická. Ve všech těchto oblastech bychom měli postupovat efektivně. Poslední otázka. Příslušné předpisy a hospodářská soutěž. Celá řada aspektů hospodářské soutěže je velmi důležitá. Musíme vědět, jaká bude budoucnost. Kolektivní vyjednávání, eh, zemědělské produkty. Tam je třeba zajistit eh, hospodářskou soutěž, ale nesmí dojít k narušení situace na trhu. Někdy vidíme určité formy asymetrie, telekomunikace, roaming. Jaka, jaký bude, jaká bude úloha hospodářské soutěže? Budeme připravovat nové předpisy, novou regulaci. I zde by, měl, by měla fungovat hospodářská soutěž. Pět dalších otázek a od této chvíle se bude odpovídat po dvou, takže můžete vřešit těch dalších pět. Takže mohu se vyjádřit eh, v mateřštině, říká pan komisář. První otázka. Nemyslím si, že by podpora a půjčky Evropské centrální banky za zajištění. Nemyslím si, že by to mělo být zkoumáno z hlediska státní podpory. Vše, co je emergency liquidity assistance, tedy likvidita v naléhavých případech, to mohou centrální banky poskytovat. Pokud to povolí tedy Rada guvernérů centrální banky. My se domníváme, že pokaždé, když je poskytnutá veřejná podpora pro určitou formu zajištění, pro toxická aktiva, pro kapitalizaci, pokud existují tedy přísuny likvidity, tak je třeba to ověřovat případ od případu. A my jsme stanovili pro tu veřejnou podporu určitou cenu. A když existují restrukturalizační plány, tak tam stanovíme příslušnou cenu těchto investic, jakým způsobem se rozdělí tedy náklady pro jednotlivé strany a podobně. Začlenění všech občanů do přístupu k veřejným službám, odstranění překážek. To je otázka prvořada. Tady souhlasím s tím, co je v pozadí vaší otázky, ale chci říci, regulovat státní podporu, pokud je o služby, u služeb obecného ekonomického zájmu. O to se skutečně jedná. To je práce, kterou odvádíme podle článku 36 smlouvy to neznamená upravovat všechny veřejné služby nebo ani část těchto veřejných služeb. My jsme se tím zabývali individuálně. Existují některé univerzální služby, které byly takto označeny a tak, jak předpokládá smlouva, tam musí být určitá míra samostatného rozhodování pro jedno, na národní úrovni a někdy je povinnost veřejné služby, která je uložena konkrétním podnikům. O tom se rozhoduje na národní úrovni. A my to zkoumáme z hlediska státní podpory. Ale politické rozhodování, tedy zajištění univerzálního přístupu, to může záviset na evropské normě a v řadě případů to závisí na rozhodnutích v členských státech, které mají tuto možnost. Takže tady souhlasím pokud jde o to, co se skrývalo ve vaší otázce, ale pokud jde o regulaci státní podpory a služeb v obecném ekonomickém zájmu, tedy balíček post-Altmark, to neobsahuje všechny prvky, které jsou strategické z hlediska veřejných služeb. Pokud jde o kolektivní vyjednávání, já už jsem to zde zmínil několikrát. Komise se po konzultacích zabývá a po analýze. Tedy komise připravuje sdělení, které schválíme na konci roku a které upraví kolektivní vyjednávání v Evropě. A potom rozhodneme. Rozhodneme o důsledcích těchto zásad na hospodářskou soutěž. Já vám mohu říci, že existuje jasný legislativní důsledek. Jde o uplatnění těchto otázek ve soukromé oblasti a je třeba, aby to bylo řádně upraveno v soukromé sféře. A konkrétní rozhodnutí bude záležitostí Evropské komise. Rozhodneme spolu s radou a parlamentem. Při přijetí našeho sdělení o těchto zásadách. My jsme to sdělili všem příslušným komisařům. Každá legislativa se musí opírat o spolurozhodování. Musíme využít správný legislativní stálý právní základ a to je spolurozhodování s, vaším, s vámi kolegy, že tato spolupráce se, se Spojenými státy je nejdůležitější, kterou máme. Je to země, kde podniky jsou skutečně dotčeny trastovými kartelovými dohodami. Máme vynikající spolupráci s americkými úřady, pokud je o hospodářskou soutěž s ministerstvem spravedlnosti a s Federal Trade Commission. Prakticky každý den jsme v kontaktu, dochází ke koordinaci, vyměňujeme se informace pokud tyto informace nejsou důvěrné. A, a pokud je o ministerstvo spravedlnosti, oni tedy uplatňují určitou míru důvěrnosti, zejména v oblasti trestně právní. A Celá řada eh, případů je téměř současně zahajována na obou stranách Atlantiku. Pan Filton a pan Barnier říkají, že je někdy jednodušší se koordinovat eh, mezi sebou. Námi tedy ty vztahy jsou velmi dobré a neexistují žádné stížnosti jako v minulosti, pokud jde o hospodářskou soutěž a regulaci a kolektivní žaloby. Podmínky kolektivní žalob. To jsem obhajoval v oblasti eh, pracovně právních vztahů a kolektivní žaloby proti společnostem se mohou rovnat eh, kátrovým dohodám, ať už je to na severu, na jihu, tak může se jednat o kartel. Byla tu výjimka pro mlékárenství, ale to byla poslední výjimka, která zde existovala. První a poslední. A neměli bychom legalizovat kartely v kterékoliv oblasti, v telekomunikacích je velmi dobrá spolupráce mezi regulátorem a příslušným eh, orgánem pro hospodářskou soutěž mezi Nelly Cruz a mým úřadem. Dochází k velmi dobré koordinaci. Víme, jaká je úloha regulátora a jaká je úloha eh, hospodářské soutěže, přidělování frekvencí a jednotlivých pásem. Tam skutečně máme velmi dobrou spolupráci a využíváme oba nástroje chytře a snažíme se koordinovat naše kroky, aby ty nástroje byly kompatibilní, abychom mohli sledovat naše cíly. Díky mnohokrát. Došlo k doplnění řečnického seznamu takže budeme se pospojovat ty otázky. Tady nejde o soutěž, o to, kdo by se dokázal zeptat na více věcí než předřečník, takže teď Peter Simon a Lisa Ferreira, potom Gunnar Hockmark a Niklas Šuntis, Sofie Kuny a Sylvie Goulart. A poté uzavřu řečnický seznam, takže všechny úžasné myšlenky přijdou v Němeč potom. Peter. Ja, da möchte ich mit guten tak eh, já bych chtěl eh, jít dobrým příkladem před. Já budu mít pouze tři otázky. Eh, Nás dvě předřečnice, která jich měla i pět. Já se hlásím jakožto zpravodaj iniciativní zprávy o předpisech eh, pro státní pomoc eh, v případě služeb eh, v obecném hospodářském zájmu. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři za jeho vyjádření k tomuto tématu, ale také za jeho břesnové sdělení, ze kterého vyplynulo, jak podrobně a do jaké míry už vlastně tyto úvahy ovlivňuje všechno to, co děláte a mm, co dělat budete. Ono by bylo eh, eh, dobré, kdyby se váš časový plán eh, trošku více řídil kalendářem parlamentu, poněvadž parlament začínal s určitým spožděním, takže je třeba, aby naše rozhodnutí bylo relevantní. Já mám tři otázky. Eh, vy, a já to vítám, hovoříte o diverzifikaci eh, státních pomocí a pokud se týče těch obec, eh, služeb v obecném hospodářském zájmu, tak zde jde o hledání e, nějaké základní de minimis a toto bude třeba také projednat s členskými zeměmi. Myslím, že eh, v českých zemích eh, bylo, eh, to může pomoci a v mnohých oblastech to může zjednodušit život do budoucna. Ovšem, na rozdíl od paní kolegy Infeld, mám také otázku k oznamovací povinnosti. Poněvadž například už v bytové výstavbě tady máme značné úlevy o této notifikační povinnosti. Mě by zajímalo, Zda si dovedete představit eh, ještě třeba sociální služby nějakým způsobem osvobodit od těchto povinností oznamovacích, například péče o zdravé, eh, o nemocné, o postižené, o seniory a tak dále, poněvadž to je všechno otázka eh, velmi lokální. Moje druhá otázka, a to jsme debatovali také ve Štrasburku, to je otázka eh, efektivnosti služeb eh, poskytovaných v obecném hospodářském zájmu z vašeho březnového sdělení. Já tedy chápu, že vaše eh, komise tady chce také zavést kritéria účinnosti a efektivnosti. A já také chápu, že z hlediska daňového poplatníka je to také žádoucí. Nicméně postrádám tady právní základ. Jestliže Evropský eh, soudní dvůr eh, prostě řekne, eh, že tady proto žádný právní základ neexistuje, to jsou ty, ta, ta, ta kritéria, o tom soudní dvůr rozhodl, taky jednoduše a prostě pak už nelze nic přeskoumávat. Čili já se ptám, odkud komise bere tedy svoji kompetenci toto přeskoumávat. No a třetí otázka, podle eh, článku 14 eh, jsou eh, stanoveny zásady v příslušném nařízení o fungování služeb v obecném hospodářském zájmu a tady je stanoveno, že by mělo být parlamentem a radou vydáno příslušné nařízení. Mě by zajímalo, zda komise v jakkoliv vzdálené budoucnosti má, má tedy záměr se tím zabývat a předložit příslušný návrh. A teď eh, ještě Rýsa. E eu tinha apenas duas questões. Prim... jsem dvě otázky. Nejdříve podpora bank v problematických eh, fázích. V období krize ty zásahy se lišily, ale v závěrech rady z 25. března bylo doporučeno, aby následkem eh, stres testu to byly jednotlivé členské státy poskytovaly podporu, aby došlo k nápravě u problémů v bankách. A současně evropská legislativa je odložena až na září a v závěrech rady se neodvoláváme na evropské normy. Tedy chci položit následující otázku. Budeme mít národní trhy, které vlastně budou potvrzeny z hlediska řízení banka. To je znepokojivé. Ani Podimata se na něco zeptala a já mám také své pochybnosti. Když nám sdělujete, pokud je o ratingové agentury, nebylo možné zaznamenat zneužívání dominantního postavení na trhu, eh, překážek vstupu na trh, eh, kartelových dohod, a neprůhlednosti. Myslím, že to je celá řada prvků, které potvrzují skutečnost, že oligopole ničí konkurenci. A já bych se chtěla zeptat, kdy rada, respektive kdy kolegium komisařů něco v této věci schválí? Máte termín pro novou iniciativu týkající se kontroly ratingových agentur a budete spolupracovat se spolivými státy. To je otázka, kterou bychom měli maximálně řešit na evropské úrovni. Souhlasím s vyjádřením pana komisaře, že třeba politických rozhodnutí nemůžeme tu být bez seriózní analýzy kroků proti, které byly, tedy které narušily hospodářskou soutěž. Tak to se také týká ratingu agentur. Děkuji. Tak především eh, na to, co se ptal pan Simon. To znamená eh, výjimky z eh, oznamovací povinnosti. Podle současného balíčky od roku 2005 se to týká nemocnic a sociálního bydlení. A já navrhuji, aby tato výjimka platila také pro další služby. My jsme prodebatovali s experty seznam možných sociálních služeb, jak tedy v komisi, tak také ve spolupráci se sociální platformou, s nimiž eh, jsem se tedy setkal včera a také zde v parlamentu. My jsme provedli celou řadu analýz, eh, kde jsme se snažili definovat, eh, které to vlastně jsou ty sociální služby ve všeobecném zájmu. My se o tom budeme muset ještě eh, pobavit. Eh. To bude záležet na tom, jak se situace bude vyvíjet. Jak už jsem řekl, paní Intveld eh, Pokud se týče účinnosti, tak já si myslím, že tady nemáme problém s právním základem? Protože když hovoříme o fiskální konsolidaci, úsporách a škrtech ve veřejných rozpočtech, pak samozřejmě má smysl, že služby, které poskytují ve velkém tyto eh, služby v obecném zájmu, tak samozřejmě je přirozené, aby existoval orgán, který eh, může dozírat a může tedy žádat eh, lepší účinnost poskytování těchto služeb. Pokud dojde ke zlepšení poskytování těchto služeb, prospěje to občanům, kteří jsou uživateli těchto služeb. A navíc, eh, pokud dojde eh, k zlepšení účinnosti a efektivnosti, pak to znamená, že z toho mohou mít eh, prospěch orgány státní zprávy. A já myslím, že to je pravidlo, které se používá například v dopravě, ve veřejné dopravě a myslím, že se může uplatňovat obecněji, takže já tady nevidím nejmenší problém. Domnívám se, že je oprávněné očekávat to, aby poskytovatel služeb veřejném zájmu fungoval eh, fungoval samozřejmě efektivněji. Jinak pokud se týče eh, dohledu nad eh, poskytováním těchto veřejném zájmu, tak tady máme eh, článek 106 a já ani v nejmenším nepochybuju, že je to v pořádku. A jinak k tomu článku 14. Pokud se týče přeskumu státní pomoci při poskytování Eh, poskytování služeb ve veřejném hospodářském zájmu, tak to se skutečně eh, opírá o článek 106 a myslím si, že to nějak nezasahuje do kompetencí, které se týkají eh, poskytování pomoci státní. A pokud se týče jiných aspektů, tak to je vlastně má odpověď. K otázkám paní Ferrery a pokud se týče záčových testů bank. Byly přijaty závěry a členské země odpovídaly na otázku, zda jsou ochotny po zveřejnění těchto zátěžových testů poskytovat eh, další potřebný kapitál určitým subjektům, eh, což by muselo být eh, provedeno co nejrychleji, aby nedocházelo k nesobetnosti a selhání trhu. To je něco, co už tady v minulosti bylo, aby jsme se snažili poučit z krize. Rada na to reagovala sdělením a myslím, že celkem je to správně že především je třeba snažit se získat kapitál na trzích a teprve, pokud trh toho není schopen, pak jednotlivé vlády eh, musí mít k dispozici nějakou takovou, řekněme, zpětnou klapku, eh, tedy připravené, připravený plán B. A to znamená, že mohou vynákládat eh, další prostředky, eh, třeba tím, že eh, zvýší kapitál nebo poskytnou nějakou pomoc nebo se pokusí zachránit toxické, toxická aktiva a zároveň musí existovat restrukturalizační plán, to znamená zmenšení bilanční sumy, a v konečném eh, efektu eh, musí být eh, ten subjekt životaschopný tím, že se zdá některých aktivit a podobně. Je nutné, aby zátěž, kterou to vyvolá, byla rozdělena spravedlivě a aby byly minimalizovány dopady na konkurenci. Čili eh, byť by ta pomoc eh, měla obsahovat pouze jedno euro, musí to být spojeno s restrukturalizačním plánem. My dnes máme tři eh, země eurozóny, které takovou restrukturalizaci provádějí, to je Řecko, Jirsko, Portugalsko a mm, tedy očekáváme také další restrukturizační plány do budoucna. Pokud se týče ratingových agentur, já pochybuji a každý den se ptám, jestli jsme dostali nějaké stížnosti antitrustové nebo eh, to, že dochází k porušování článku 101 mm, nebo zneužívání dominantního postavení na trhu. Já momentálně nemám žádné stížnosti, nicméně komise se zavázala předložit nový návrh nařízení na podzim a to bude naše třetí iniciativa od počátku trhu, pardon, od počátku krize. A já souhlasím s tím, že toto je naléhavá věc. Existuje rozmanitost názorů, jakým způsobem toto regulovat a to si vyžádá ještě interní debatu, jak řekla také paní Podimata. No a já jsem se také zmínil o důvěry hodnosti Eh, těchto ratingových agentur. A to eh, tedy trhy souhlasí s tím, že eh, taková důvěryhodnost je velice důležitá věc. Nicméně skutečností je, že jakýkoliv rating prostě má svůj vliv na trh. Nelze ho brát na lehkou váhu. Evropská centrální banka v souvislosti s Portugalskem včera učinila skvělý krok a prostě mm, zazněla slova, nás vaše ratingy nezajímají. Že já nevím, kolik dalších takových eh, ratingů ještě může se objevit v této souvislosti. Dobře, Gunnar, děkuji. Já bych se rád vrátil k těm eh, službám obecného hospodářského zájmu, eh, které tady byly zmíněny opakovaně. Pokud se týče této, vašeho sdělení a samozřejmě také této debaty, tak eh, velká pozornost se věnuje zjednodušení postupu a já si myslím, že to je důležité a plně s tím souhlasím. Ale myslím si, že stejně důležitá je ještě další věc a sice abychom zjednodušovali také z toho hlediska, jak podpořit ten nejlepší možný vývoj v těchto oblastech. Já si myslím, že v tom sdělení to není. Mně tam chybí přístup, jak zajistit nejpříznivější možný přístup, což je důležité pro české země, občany a pro evropskou ekonomiku jako takovou. A když se podíváme na služby obecného hospodářského zájmu, tak ty budou důležité pro evropskou konkurenceschopnost. A otázka je, jestli my skutečně jsme v těchto odvětvích konkurenceschopní. Občané také mají právo se ptát, jestli ten eh, vývoj eh, v oblasti poskytování těchto služeb jde správným směrem. Když se ohledneme naspět, tak třeba eh, obrovským změnám došlo v oblasti telekomunikací Otázka je, jestli něco podobného si přejeme také v dopravě, ve službách, v energetice a tak dále. A já tady postrádám tento přístup a já si myslím, že toto je důležité. Pokud eh, přicházíte s nějakým návrhy, tak abychom tady měli tento přístup. Já si myslím, že je velká důležitost, eh, velký, velký rozdíl eh, mezi poskytováním státní pomoci službě a konkrétnímu poskytovateli. Já si myslím, že je eh, velice důležité toho, že navrhujete rozšíření přeshraničních ehm, poskytovatelů a také to, abychom měli více společnosti na světové úrovni. Protože pokud nebudeme dostatečně dynamičtí, tak eh, my jednoduše a prostě budeme zjednodušovat a usnadňovat život současným strukturám, které nejsou dostatečně konkurenceschopné a to není dobře. Čili já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se chcete vyrovnat eh, se skutečností, že my na jedné straně chceme respektovat subsidiaritu a různé tradice, ale zároveň chceme zajistit větší konkurenceschopnost, větší pluralitnost a nové poskytovatele služeb. Poněvadž pokud to neuděláme, Eh, bude to škodit evropské ekonomice a evropské konkurenceschopnosti. Já bych byl rád, kdybychom zde byli ambicioznější, eh, prostě nejenom zjednodušování, vyjasňování, ale také zlepšování. Děkuji, Niklas. Děkuji vám, paní předsedající. Pane Almuňo, děkuji, že jste mezi nás dnes zavítal. A já bych vám chtěl popřát také eh, příjemnou dovolenou, která se za chvíli jistě chystá. Aby si kolegové na mě nestěžovali, tak eh, já bych chtěl, abyste nám odpověděl na nějaké otázky, abychom i my mohli klidně odpočívat na dovolené. Pokud se týče ratingových agentur, pan Barnie, paní Redingová a předpávně také pan Barroso eh, se zabývali otázkou ratingových agentur. Vy jste řekl, že na podzim připravujete třetí regulaci. A můžete mi říci, co se stalo tady s tou druhou regulací? tato druhá regulace měla nahradit měla nahradit důvěryhodnost kritikových agentur eh, podle první regulace. A co by nás mělo tedy vést k přesvědčení, že skutečně eh, vaše opatření budou efektivní? Na co vlastně čekáte? Čekáte, až tyto agentury za vámi přijdou? nebo ty eh, bankovní testy. Myslím, že většina těch bank eh, eh, prošla těmito zátěžovými zkouškami, ale proč tedy máme dluhovou krizi a nebyly ty zátěžové testy takové nějaké příliš lehké. Bankovní testy obsahují různé scénáře, které tady slyšíme každý den, jako eh, bankrot Řecka, bankrot eh, Portugalska a tak dále. Mě zajímalo, jestli tyto scénáře jsou v těchto zátěžových testech, jestli se o nich hovoří v této souvislosti. A ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, eh, co si přeje Mezinárodní měnový fond pro eurozónu. Vy jste na to v podstatě neodpověděl ale eh, MMF eh, spolupracuje na řádě eh, finančních programů a strukturálních změn. Myslíte si, že částky poskytované MMF nějakým způsobem narušují konkurenci na společném trhu? Já vám děkuji a ještě jednou vám přeji příjemné, do, příjemnou dovolenou. Děkuji vám. Nejdříve uh k panu Hoparkovi. Vrátil bych se k vysvětlení toho, eh, jaký nástroj chci eh, použít eh, v tom lednovém rozhodnutí OSDI. Nehovořím tady o obecné strategii, o úloze služeb v obecném hospodářském zájmu v naší ekonomice. To je širší záležitost. Hm, to jde za rámec mých pravomocí. Já se zabývám pravidly pro státní pomoc. Vzhledem k eh, těm otázkám efektivity, o kterých jsme se bavili s některými kolegy, my jsme se také pokoušeli eh, zlepšit eh, fungování eh, některých těch subjektů, eh, které poskytují služby v obecném hospodářském zájmu na trhu, ale to je eh, dílčí věc. Ten širší přístup ve smyslu, jak se to žádal, si vyžádá, abychom měli podobně jako sektorovou regulaci jinde, i eh, pro ně. Máme sektorovou regulaci pro telekomunikace, pro energetiku, pro dopravu. A pro jiné služby. A měli bychom eh, tedy eh, mít takové ohledy i v tomto sektoru. Kontrola státní pomoci je vybavená velice skromným instrumentáriem, eh, já to vím a snažím se s tím eh, něco dělat. Nicméně nikdo tady neřeší otázku eh, konkurenceschopnosti přeshraniční těch služeb, efektivity poskytování. To jsou mnohem širší otázky, než bychom byli schopni řešit naším instrumentáriem. Ty naše eh, instrumenty mají zajistit co nejlepší využití veřejných prostředků, aniž eh, by byla ohrožena kvalita služeb, které občané získávají. To je prvořadá otázka a to bych tady znovu zopakoval. K tomu, co se ptal pan Čutis, eh, budu hovořit španělsky. Doufám, že eh, takovéto otázky si nebudu muset eh, klást na pláži. Eh, vezmu si klobouk a sluneční a budu číst knihu. A nevím, jestli se mi podaří strávit celé léto na pláži. To už je ovšem jiná věc. Ratingové agentury. Myslím si, že od začátku krize eh, vyšly dva předpisy, které se zabývaly eh, různými aspekty této, problémy, této problematiky. Evropská unie je první, kdo eh, se nějak snaží regulovat ratingové agentury, ovšem ještě musíme řešit další věci. My teď připravujeme návrh na řízení a jsem si jistý, že nebude poslední. Potřebujeme regulovat některé aspekty. a potřebujeme eh, změnit eh, jiná řízení, eh, kde bychom odstranili odkazy na ratingové agentury. Musíme posílit důvěryhodnost rozhodování politických orgánů, musíme zvýšit jejich schopnost řešit hospodářskou krizi. Tohle je hospodářská krize, která může mít zásadní mm, politické dopady. Musíme se zabývat mechanismy politických orgánům, tak abychom opravdu měli důvěryhodnost. Problém eh, ve skutečnosti eh, spočívá v tom, kdybychom eh, agentury vůbec neregulovali. A teď se dostávám k zátěžovým zkouškám. Evropská agentura pro dohled nad bankami EBA je v kontaktu s národními dozorovými orgány. Šéf EBA nedávno eh, uvedl, že v pátek eh, předloží určitý návrh, v pátek večer tedy, a, eh, tedy se také dozvíme výsledek zátěžových zkoušek. Myslím si, že eh, když eh, bude tady větší transparentnost, tak se eh, trhy uklidní. Ta nervozita v poslední době je nadměrná. A teď pokud jde o MMF, v eurozóně máme společné programy podpory s MMF pro tři země eurozóny je tady eh, narušení hospodářské soutěže. No já si to nemyslím. My tady v některých případech eh, eh, zavádíme nezbytné reformy, posilujeme národní orgány. Jsem rád, že mé protistrany se podílejí na vyjednávání takovýchto reformních programů a věřím, že oni eh, vytrvají v těchto eh, velice obtížných programech kolikrát. Každopádně my eh, vysíláme signály těm zemím, aby posílili tyto regulační orgány. Myslím si, že takovéto pozůzení je třeba, zejména z mého pohledu, co by Evropského komisaře pro hospodářskou soutěž. Teď máme poslední dvě otázky Sofie Okony a Sofie Kulár. Dobrý den, pane komisaři. Děkuji za vaši přítomnost mezi námi. Já se chci zeptat na poměrně obecnou věc. Stává se, že v některých oblastech eh, hlavní pravidla Evropské unie vztahující se na příslušnou oblast jsou právě pravidla hospodářské soutěže. Podívejme se na sport. Neexistují legislativní evropská ustanovení, která se vztahují na sport. Na druhé straně eh, pravidla vnitřního trhu a zejména pravidla pro hospodářskou soutěž se vztahují na sportovní svět, pokud se jedná o ekonomickou aktivitu. A tudíž eh, politika Evropské unie v této oblasti a to platí pro další odvětví, zejména pro služby v obecném zájmu. Je definována právě pravidly hospodářské soutěže. Tato pravidla hospodářské soutěže nejsou nutně diferencována podle jednotlivých odvětví. I když eh, soudce může tato pravidla uplatňovat diferencovaně. A moje otázka není žádnou pastí. Já sama nemám eh, vyhraněný názor. Zdá se vám uspokojivé politicky vzato i právně, že pravidla hospodářské soutěže v některých oblastech se nevztahují na pozitivní legislativní opatření, která by def, které by definovaly pravomoci a politiku Evropské unie. Pokud se podívám na sport, jak stanovit eh, evropská pravidla hospodářské soutěže vztahující se na sport, která by byla přiměřena, adekvátní, přičemž Evropská unie nemá výslovnou pravomoc a jasnou politiku v oblasti sportu. A můžete hovořit eh, španělsky, alespoň se pocvičím, říká řečnice. Pane komisaři, děkuji, že jste zde. Velmi stručně, hlavní otázka, kterou jsem vám chtěla položit, a Liza Ferreira to už položila. Jedna drobná poznámka. Kolegium nedávno odmítlo vydat rozhodnutí o přístupu k základním bankovním službám. Chci vás upozornit, že komise výbor Ekon to sdělila panu Buskovi i panu komisaři Barnierovi. Je to pro nás důležité a upřímně si myslím, že tu je aspekt eh, konkurenční. Jsme schopni zajistit všem potenciálním uživatelům přístup k základním bankovním službám. Je to otázka důstojnosti a také dodržení cílů strategie 2020. Jak zajistit, aby eh, bankovní ústavy neodmítaly některým klientům, aby měli přístup k těm základním službám a přeji vám hezké prázdniny, ale obávám se, že naše prázdniny nás všech budou trošku neklidné. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Otázka sportu. Pokud si dobře pamatuji, v nové smlouvě je nový právní základ, který zatím nebyl rozvinut, ale pro sport je právní základ. Z hlediska hospodářské soutěže došlo k některým případům, které jsou důležité a které souvisejí s ekonomickým eh, aspektem sportu, například právo na audiovizuální přenosy. To je ekonomická aktivita. A v některých případech eh, se na to eh, se tím zabýváme, protože ne, neexistují jasné oborové pokyny pro státní pomoc, například pro budování veřejné sportovní infrastruktury. Onehda jsem eh, jednal s mými podřízenými o eh, případu oznámeném z Maďarska. Maďarská vláda chce zahájit program financování výstavby sportovní infrastruktury což by měly využívat některé profesionální sportovní kluby a to vytváří problém konkurenční minimálně ve sportovní oblasti. A v tom oznámení žádají, za jakých podmínek tato státní pomoc je kompatibilní. A vzhledem tomu, že tady nemáme vlastně základní oborové pokyny a orientaci, tak vlastně poprvé se zabýváme touto oblastí a je třeba aplikovat smlouvu článek 107 a budeme zkoumat s maďarskými úřady, za jakých podmínek tento typ pomoci může být tedy kompatibilní. To je zajímavá diskuse. Existují i další aspekty ve sportovní oblasti, které by mohly vytvářet podobné případy v oblasti protikartelovým řízením. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak jediný případ, o kterém jsme jednali, souvisí s audiovizuálními právy. Tedy je tam jasný ekonomický aspekt. Každopádně skutečnost, že ve sportu či v jiných oblastech neexistuje evropská legislativa, nám nebrání uplatňovat smlouvy a evropské nástroje z hlediska hospodářské soutěže. Pokud jde o kontrolu státní pomoci, my jsme jediní, kdo mohou kontrolovat státní pomoc. A také pokud jde o protikartelové, protikartelová opatření, fúze a podobně. Existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Někdy se to týká uplatňování našich pravidel. Je třeba zjišťovat, jak se věci mají v jednotlivých zemích. A narážím na francouzský případ. Dopad eh, zmizení monopolu v oblasti eh, sázek na dostihy. Já jsem to říkal kolegům, je neuvěřitelné, kolik francouzských eh, subjektů se na mě obrátilo, mě poslalo dopisy, do, v mé zemi, která je sousední, by se nikdo nesnažil v takovéto věci. Není to věc, která by byla nějak citlivá, ale ve Francii ano. A já musím tyto věci brát v úvahu. Má to tedy aspekty sektorové. A pokud je o státní pomoc, existuje celá řada tedy základních pokynů. Máme přes 30 těchto základních orientací a v jiných případech uplatňujeme bezprostředně judikaturu a smlouvu. V protitrastových opatřeních máme judikaturu Evropského soudního dvora, kde můžeme zvolit eh, konkrétní přístup pro určité situace nebo obory. Ale tady neexistuje zásadní rozpor. Hospodářská soutěž je nezbytná a státní pomoc může probíhat pouze na evropské úrovni. Pokud státy budou kontrolovat vlastní státní pomoc, tak skončíme s, s vnitřním trhem. Pokud je o přístup k základním bankovním službám, já osobně s tím naprosto souhlasím. Nevím, zda existují překážky pro evropskou legislativu, on upřímně za to nevím. Z hlediska eh, hospodářské soutěže je třeba se zabývat překážkám pro vstup na trh, ale nejsem si jist, zda přístup jedince k bankovním službám může být považován za překážku z hlediska hospodářské soutěže, ale může se tím zabývat. Ale já jsem skutečně si přál, abyste to měl na paměti, pokud se o tom má diskutovat na kolegiu. A máme 82 milionů chudých v Evropské unii, tak to není jedinec, jsou to miliony, kteří mají přístup eh, s problémy s přístupem k bankovním službám. Ale to jsou, pokud je o protitrastové případy, to se týká situace podniků a přístupu na trhu. Já jsem položila velmi stručnou otázku. Někteří kladli pět otázek, říká řečnice. Já jsem si to dobře poznamenal. Děkuji mnohokrát. Jak už jsem řekla, opět se s vámi setkáme 22. září. Nikoli, nebude to 22. července, tomu se podařilo uniknout. A nyní budeme jednat o třech záležitostech z oblasti hospodářské soutěže a mě měl nahradit místo předseda, zatím se tak nestalo. Takže musím eh, požádat, eh, ale vlastně je to místo předseda. Je nedaleko, takže dojde ke krátce, krátké přestávce, než se Jose Garcia ujme předsednictví Señorías, vamos a, vamos a continuar el desarrollo normal de esta sesión. El informe anual sobre política de competencia. Teď eh, se dále eh, pustíme eh, do našeho pořadu jednání. Máme výroční zprávu o politice a hospodářské soutěže a jejím zpravodajem Lucie? Dobrá. Tak eh, zpravodajem je můj ctihodný přítel Andreas Schwab. Pane Švabe, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, je mi líto, že jsem vás zrovna nenaslouchal. Myslel jsem, že budeme hovořit o, o, o kolektivních žalobách, ale a tak bych se rád na to tedy zaměřil. My jsme už o tom hovořili několikrát. A já jsem měl tu čest pro tady eh, výbor Ekon eh, zpracovat stanovisko, eh, které jsem už jednou na horizontální skupině k právospodářské soutěže popisoval s ostatními kolegy. A otázkou je, jestli, eh, jak výbor eh, Jury navrhuje, chceme horizontální instrument, který se bude zabývat všemi právními oblastmi, nebo jestli řekneme, že vzhledem k tomu, eh, že tento právní instrument v evropském právním prostoru zatím do značné míry není používán, jsou některé zemi, které jsou pokročilé, ale dohromady to není ještě příliš rozvinuté, v evropské jurisprudenci, jestli proto bychom neměli jít do uh, omezeného rozsahu působnosti na nějaké první uh, stádium, uh, to znamená jenom na uh, hospodářskou soutěž. A proto by také mohlo mluvit, a to také přislíbila komise parlamentu, že v oblasti eh, mm, hospodářského práva bychom mohli jít přes článek 114 eh, a sice eh, spolurozhodování, posup spolurozhodování. Všechny oblasti hospodářského, práva hospodářské soutěže Eh, byla, mm, byly zatím eh, vyloučena, byla zatím vyloučena ze spolurozhodování. Parlament mohl zaujmout takové stanovisko, protože když eh, tady bylo, když by toto ovšem tentokrát jenom podle článku 114, tak bychom mohli jít do spolurozhodování. Je tady celá řada otázek, otevřených a EPP vždycky eh, říkala, že musíme v každém případě se veda snažit o to, abychom eh, eh, zabránili vzniku amerických poměrů v Evropě. A to není žádná prázdná floskule. Já jsem přesvědčený, že jako evropští zákondárci nemůžeme mít k dispozici všechny legislativní instrumenty, Eh, k tomu, abychom zajistili, aby eh, se americké poměry v Evropě neuskutečnily. Dávám příklad. Eh, v Německu v zásadě neexistují žádné poplatky pro právníky Eh, které by je motivovaly nebo které, které by jim dávaly procento z výnosu procesu. Navzdory tomu Spolkový ústavní soud eh, řekl, že eh, když žalobce nemá prostředky na to, aby platil od začátku, tak si je advokát může zajistit, zajistit právě výnosem z výsledku procesu. Alespoň v některých členských státech tedy je možné, že nastanou eh, situace, eh, jako jsou běžné v amerických kolektivních žalobách. A tím, eh, kolegyně a kolegové, bezprostředně tady vzniká forum shopping, který je možný v Evropě už od jak živa. To znamená, že tady máme různé oblasti v jurisprudence a používání práva a mohlo by to vést k tomu, že tady vznikne v Evropě eh, bezprostředně americký systém, eh, jak ho nechceme. A proto členské státy, eh, které se zatím mimořádně stavěli skepticky k oblasti kolektivních žalob, by měli mít povinnost zavést nebo přijmout prvek kolektivních žalob, tak nějaký evropský, ale eh, také svůj národní eh, eh, proces, své národní procesní právo přizpůsobit tak, aby byly vyloučeny ty kolektivní žaloby amerického typu. Pokud se shodeme na tom, že členské státy budou muset toto udělat, aby se vyhnuli americkým poměrům, tak eh, řeknu, že jsme v zásadě eh, otevření eh, vůči systému kolektivní ochrany spotřebitelů nebo žalobců a ale samozřejmě je tady i řada otevřených otázek. Kolega San, Sančedo a Sofie Entfeld na tom pracovali už v minulém funkčním období. Já vám dám příklad. Máme tady Eh, předání eh, mm, eh, té obhajoby. To znamená, že od začátku skutečnosti až k, k, k konečnému produktu je tady celá řada na různých subjektů a není zřejmé, koho žalovat z těch subjektů, takže je tady ta obhajoba, to předání obhajoby kdy eh, někdo eh, řekne, já jsem eh, zaplatil vyšší cenu mému, mému subdodavateli, takže ten nárok předávám na skutečného toho, kdo způsobil porušení hospodářské soutěže. Tak to je jedna věc, kterou je třeba řešit. Potom je tady otázka korunního svědka schovývavosti vůči tomu, kdo eh, to eh, tedy řekne komisi. Ovšem eh, v občanskoprávním procesu to takhle nefunguje. To znamená, že ten stávající systém kartelového práva, se kterým Evropská komise, o, které, o tom jsme právě s komisí hovořili, se kterým komise pracuje velmi úspěšně, bude muset být zachován. Podle těchto pravidel vytvořím eh, své stanovisko pro právní výbor a teď eh, jsem zvědavý, co by k tomu eh, řekli kolegové v zásadě i v podrobnostech z jiných frakcí. A v zásadě chceme spolupracovat ten návrh stanoviska spolu s právním výborem, protože nakonec půjde o to, který výbor bude odpovědný za tento instrument. Zatím vám každopádně děkuji. Děkuji, Andreasi. Spravodaj, aby ušetřil náš čas a díky své inteligenci ty věci velmi konkrétně formuloval, co se týče státní pomoci a dalších otázek a požádám kolegy poslance, aby se vyjádřili ke všem třem zprávám souhrně. Chcete hovořit? Než dám slovo, prosím. Já bych eh, chtěl něco říci ke své eh, zprávě z vlastní iniciativy. To eh, jsou tedy obecné hospodářské služby. E, tyto služby přispívají k sociální soudržnosti, e, k kvalitě života občanů a k hospodářské konkurenceschopnosti. Předpoklady e, jsou, že chceme, aby všichni občané dostávali maximální kvalitu a všichni to měli přístup. Eh, základní zásadou je pro kvalitní veřejné služby to, aby poskytovatelé, uživatelé těchto služeb měli právní jistotu. Výborné a podrobné vyhodnocení konzultací komise ukazuje, že právní nejistota a nejasnost přetrvávají. A to mimo jiné také proto, že nám chybí jasný zákonný rámec pro tyto veřejné služby. Já už jsem o tom dříve hovořil. A sice, že jako řešení do diskuse bychom měli vnést horizontální právní rámec pro služby v obecném veřejném zájmu na základě článku 14. U takového to horizontálního právního rámce nejde prosím o to, aby chom se vměšovali do konkrétních případů poskytování těchto služeb. Toto je záležitost členských států. Jde o to, aby měli všichni poskytovatele eh, možnost poskytovat se služby eh, podle své, podle právního rámce a respektujeme přitom princip subsidiarity. E, nezbytná reforma předpisu je pouze součástí e, těchto právních podmínek, nicméně nevylučuje se tím možnost stanovit určité, určité cenové předpisy. E, v iniciativní zprávě já vítám návrhy komise po vytvoření přelednějšího prostředí a také lepší diversifikace při posuzování otázek státní pomoci pro služby poskytované v obecném hospodářském zájmu. Konkrétně tady chceme zjednodušit eh, celý průběh, eh, odbourat byrokracii a zlepšit eh, právní jistotu, můžeme zvažovat eh, zvýšení Prahu a oznamovací povinnosti. Eh, to, myslím, je oprávněné. Úprava de minimis pro poskytovatele fungující pouze lokálně má smysl z toho důvodu, že v běžném případě mají eh, nulový nebo velmi malý vliv na obchod mezi členskými zeměmi, a tudíž není možné předpokládat, že by tím docházelo eh, k deformaci konference, eh, konkurence. Jestliže hovoříme o nové úpravě de minimis pro lokální poskytovatele, je třeba se zaměřovat na kombinaci faktorů a to je eh, početní síla obce, objem eh, plateb a také třeba obrat eh, poskytovatele. Pokud se týče Prahu pro sociální služby, kde v podstatě nehrozí žádná deformace konkurence, tak to je také věc, o které bychom se měli bavit v otázce vyjasnění situace. Já si myslím, že třeba eh, domovy pro seniory eh, postižené eh, nebo preventivní zdravotní služby, já si myslím, že to bychom také měli vyjmout z obecné oznamovací povinnosti, eh, pokud to srovnáme třeba se sociálním bydlením nebo s nemocničními službami, takže proč to tam také nepřidat. No a eh, závěrem komise předpokládá u velkých poskytovatelů sociálních obecných, obecné bezpečných služeb eh, předpokládá efektivnost. A my jsme třeba hovořili v Německu loni o e, státních dotacích na údržbu nádraží, tak tam není vůbec žádná kontrola. To znamená, že to je všechno špatně. E, takže já tedy e, chápu, že komise chce něčemu takovému předchozit, ale nevidím tady na základě jakého právního základu je možné tedy eh, uvažovat o článku 106, ale máme tady eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, v případě čtyř kritérií v případě Altmark je mm, jednoduše a prostě to, že tady jsou čtyři kritéria a pokud tato kritéria jsou splněna, tak komise nemá žádné kontrolní pravomoci. Je to otázka, která zatím nebyla dostatečně prodebatována, to je snad otázka příštích týdnů. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom eh, tedy chtěli pokračovat v této diskusi, tak eh, nejdříve by opravdu bylo třeba vyjasnit tu otázku právního základu. Děkuji vám, pane Simone. Pan Sanchez Preseda. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedající. My zde máme společnou debatu tří problémů týkajících se politiky konkurenceschopnosti. A já už jsem eh, toto nadnesl eh, v případě debaty s panem komisařem o těch obecných hospodářských eh, služeb poskytovaných v tomto zájmu. Je to otázka, kde je třeba dbát na dodržování principu subsidiarity a také eh, vlastně je třeba dbát na to, abychom se nezabývali otázkami, které nejsou v pravomoci společenství. Čili ta by skutečně měla být jakási pojistka proti zasahování do této oblasti. Neměli, neměli bychom být pro exkluzi a naopak pro inkluzi a přístup ke všem službám. Toto je velmi důležitá věc. A je třeba zajistit eh, příslušné ošetření této problematiky. Pokud se týče kolektivní žaloby, jak to hovořil pan Šváb, eh, toto je záležitost eh, mimořádně důležitá pro výbor Ekon zvláště když se zaměříme na otázky konkurence. Už v minulosti byla předložena řada pozměňovacích návrhů, která souvisela s efektivitou uplatňování unijního práva a otázka kde jde o dozor nad situací, tak zde se můžeme opírat o několik rozhodnutí soudního dvora. V oblasti kolektivních žalob je třeba se pohybovat velmi opatrně, je třeba se eh, k tomu stavět kumulativně, tak aby byla zajištěna právní jistota. Chceme jistotu a chceme, aby se právo uplatňovalo všude stejně. A to v naší do problematiky otázku MIFIDu, to znamená e, e, uplatňování kolektivních šalob v různých oblastech. Na to všem potřebujeme mít rámec, společné principy, průřezová opatření. a měla by proběhnout debata o tom, jaká je právní povaha celé záležitosti. Domnívám se, že sdělení komise a přístup komise je velice eh, správná věc. Eh, průřezová legislativa mm, tam může vždycky vyvolat pochybnosti poněvadž my de facto nemáme žádnou kompetenci na úrovni EU v oblasti kolektivní žaloby a mm, také otázka očkodnění a podobně. E, to je záležitost národních e, legislativ a je to v každé oblasti jinak. Ano, je tady určitá skupina společných aspektů, ale na zdory tomu je zřejmé, že existuje řada specifických aspektů, například pokud máte kolektivní žalobu na prodej vadného projekt, produktu, tak to je otázka hm, eh, soukromoprávní. Ale třeba tam, kde se dotýká konkurence schopnosti, to už není pouze soukromé právo, to už je právo veřejné, eh, poněvadž je úkolem veřejných orgánů, aby udržovali konkurenční prostředí. A tady jsou potom oba ty pilíře, soukromoprávní a veřejnoprávní, doplňkovém vztahu. Ale eh, v mnohých jiných oblastech tato komplementarita není. Eh, ovšem je tady stále určitá Eh, synergie a propojenost a vzájemná závislost různých oblastí legislativy. Čili tady je třeba více zkušeností a tady je třeba dbát na to, abychom nešli do amerického extrému, kde jsou nějaké trojí možnosti očkodnění nebo eh, očkodnění za škody, očkodnění za vzniklé náklady a samozřejmě jsou zde také poplatky právníkům. Ve Spojených státech je to celé uspořádáno úplně jinak a my v Evropské unii musíme více dbát na neutralitu a to se týká třeba přístupu k informacím, Eh, třeba v otázce konkurenčního práva, tak tady to má určité specifické aspekty a my bychom chtěli, aby eh, naše úprava byla efektivní. A pokud eh, komise se nebude držet těchto principů, pak tedy nám příliš boj proti kartelům nepůjde. Čili toto jsou specifické záležitosti, které je třeba konkrétně zvážit. A určitě bychom nechtěli se vydávat eh, cestou těch class action, tak jak je to ve Spojených státech. Nechtěli bychom mít kolektivní žaloby, eh, které prostě jde do takových extrémů jako v Americe. Čili chtěli bychom mít nějaký e, způsob e, kolektivních žalob, ale který bude rozumnější. Potřebujeme také orgány, které budou zajišťovat e, tyto kroky. Poněvadž existuje různá eh, míra způsobených škod a kdybychom měli eh, vždy k tomu přihlížet na individuální bázi, pak by se to řešilo za obrovských eh, nákladů a námahy. Čili v tomto případě kolektivní žaloba může situaci usnadnit. Platby jednotlivým obětem, to je třeba opravdu důkladně zvážit. A je třeba se zamyslet nad tím, zda eh, kolektivní žalobu bude zpravovat nějaký celoevropský orgán, který by měl pravomoce po celé Evropě. Nemohou být všechna řešení úplně stejná, poněvadž nemáme vždy ten týž právní základ, tutéž povahu sporu, eh, tytéž postupy. Z tohoto důvodu potřebujeme mít konkrétní legislativu a legislativu, která bude konkrétní také eh, v otázkách konkurenčních. Eh, také v jiných oblastech potřebujeme určitou minimální minimální míru zkušenosti, abychom byli schopni posoudit, kde jsou problémy v otázce konkurenceschopnosti. A musíme být schopni rozlišit, eh, zda eh, nepůsobíme více škody než užitku. A určitě potřebujeme opravdu posoudit dopady. Děkuji. Já vás ubezpečuji, že tu nesedím, protože jsem nejstarší z přítomných poslanců, ale nyní dám slovo paní Okony. Děkuji, pane předsedající. Milí Pítře, milí kolegové, já mám radost toho, že komise se rozhodla reformovat eh, pravidla pro státní pomoc pro služby v obecném ekonomickém zájmu. A to byl požadavek eh, našeho výboru, když jsme zpracovávali stanovisko společně Pítře. A Konkrétně se to týkalo sociálních eh, služeb eh, v obecném ekonomickém zájmu. Já zcela sdílím priority komisaře Almuny, tedy vyjasnění, což je jasný aspekt, a diferencovaný a přiměřený přístup. Konkrétně, jak tyto priority mají fungovat. Já jsem slyšela návrhy Petra, ale dovolte mi říci následující. Na toto téma je diskuse často poměrně zmatená. Řada si myslí a zdůrazňuje subsidiaritu s tím, že Evropská unie musí nechat místní, národní, regionální orgány stanovat, stanovat pravidla pro své služby a Někdy se subsidiarita opírá o liberální přístup ke službám v obecném zájmu, které by měly být posuzovány jako všechny ostatní služby. Pro jiné naopak jde, je třeba zajistit, aby státy či místní regionální orgány definovaly specifická pravidla pro tyto služby a vlastně se vymykaly pravidlům kontroly hospodářské soutěže. Já myslím, že je třeba překonat uh, Eh, tuto dogmatickou diskusi, buďme pragmatičtí a nebojme se evropského zásahu. Naopak, buďme ambiciózní, aby Evropská unie se skutečně vybavila právním i politickým konzistentním přístupem, pokud je o služby obecného hospodářského zájmu. A právní aspekty musí cestou kontroly státní pomoci, která by byla konzistentní pro služby obecného hospodářského zájmu. Já si přeji tedy, aby tato reforma vyjasnila veškeré nejasné právní koncepty, tedy akt, hospodářská aktivita či nikoli, to jsi říkal, rozumný zisk, přiměřený zisk a pro posouzení těchto aspektů je třeba skutečně se postavit na místo voleného představitele na místní úrovni, který bude uplatňovat tato pravidla. Proto jsem navrhla vypracování jasné metodiky, která bude přesná, konkrétní pro místní orgány. A to by měl být hlavní záměr této reformy, aby to bylo skutečně použitelné pro místní správu. To jsem vám chtěla sdělit. Děkuji. Děkuji paní Okoný. Sophie Intveld. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako řada kolegů sledujeme tuto diskusi po řadu let a je to stále stejné rok za rokem, stejná argumentace, vystupují stejní lidé, včetně mě. A stále se před dovolenou objevuje stejná stížnost. Když hovoříme o slově subsidiarita, vůbec to nesouvisí s kvalitou služeb, ale souvisí to s eh, pravomocemi politiků. Takže bychom to měli asi opustit a já, já bych vycházel z toho, co řekla paní Okony, ale také, co řekl pan Hökmar, který bohužel odešel. Možná bychom měli vycházet v té diskusi z kvality a budoucnosti těchto služeb pane předsedající. Evropa je v hluboké krizi a jsme zcela paralizováni. Spoleháme se na systémy, které fungovaly v minulém století, ale které nyní nefungují. Jak můžeme tvrdit, že můžeme udržet veřejné služby v současném stavu, když se podíváme na rozvoj veřejných výdajů? Veřejné zdraví se dostává mimo kontrolu. Nemůžeme prostě říkat, je třeba zachovat všechno ve stávající podobě my to můžeme dělat, ale svět běží dál, i když se nám to nemusí líbit. Takže já bych uvítala, abychom, jak řekl Hekmar, abychom se tím zabývali odvážněji, aby náš přístup byl ovlivněn vyšší vizí. A několik podrobností ke, ke zpravodaji panu Simonovi. Pokud jde o efektivitu veřejných služeb, test efektivity. Možná komise má či nemá právní základ, aby ověřovala tuto efektivitu, ale mě to upřímně za to jedno. Záleží na tom, co si o tom myslí uživatele. A netýká se to ničeho jiného než uživatelů. Když já jsem... Eh, slyšel jste, co jsem říkal, pane kolego? Výborně. Já myslím, že to není moc velká legrace. Je to relevantní, zda, co si myslí uživatelé, ne politici. A když jsem toto navrhoval jako, jako spravodajka, navrhoval před pěti lety, tak eh, tehdy se proti tomu postavila socialistická skupina. Eh, pokud je o služby v obecném ekonomickém zájmu v oblasti sociální, mám s tím problém, s tím, co jste řekl, sociální bydlení, pečovatelská služba pro starší občany a podobně, nemocnice, zdravotnictví. Samozřejmě lehce se shodneme, že účelem těchto služeb je, je určitý sociální aspekt. A to patří, do toho patří i telekomunikace, veřejná doprava, přístup k internetu, přístup k bankovnictví, jak o tom hovořila Sylvie Goulart. To je zásadní pro fungování občana dnes, ale to neznamená, že to musí být poskytováno veřejnými orgány. To je něco úplně jiného. A opět opakuji, když se budu zabývat eh, výdaji v oblasti veřejného zdraví, tak si nemyslím, že můžeme pokračovat tak, jak jsme fungovaly v posledních 50 letech. A v mé zemi sociální bydlení bylo liberalizováno, existují komerční poskytovatelé sociálního bydlení. A já si skutečně nemyslím, proč by organizace sociálního bydlení v mé zemi, které fungují v komerčním prostředí, proč by měly být vyňaty z pravidel trhu, z tržních pravidel. Ale nevýjmejme celé, celá odvětví aniž bychom se zabývali skutečností. A dvě závěrečné poznámky. Když hovoříme o poskytování služeb, často zabředáme do ideologických diskusí, kdo to má poskytovat. Já se nemyslím, že služby mají, musí být poskytovány veřejným orgánem, aby byly dobré. Veřejné orgány musí zajistit poskytování služeb. A velmi často to nedělají. A konečně, zda to poskytuje soukromý nebo veřejný poskytovatel nebo někdo jiný, měli bychom se zabývat tím, a to říkal také kolega Heckmark, jaké motivace existují v určitém odvětví, aby se zlepšila efektivita, kvalita a snížily náklady. Tím bychom se měli zabývat a ne diskutovat o tom, zda určitý obor má být liberalizován nebo ne a kdo to má poskytovat. Zabijeme se efektivitou, kvalitou a náklady v zájmu uživatelů. Děkuji. Uh, uh, Děkuji a dal slovo Filip Lamberts. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Sofie, uh, výjimečně se s tebou pustím do hádky. Já většinou eh, to vidím zde, co Sofy a říkám, mm, říkejme, že to je eh, černobílé a abychom tvrdili, že eh, stát je dobrý a trh je zlý nebo obráceně. Měli bychom začít z pohledu koncového uživatele, ale když už Eh, jste se pustila do zdravotnictví, tak podívejte se, ve Spojených státech se na ně dává eh, jenom 16% HDP a je to eh, soukromý sektor v Evropě. Celkové náklady jsou 11% HDP a je to většinou veřejný systém. Takže já bych chtěl vidět někde tu analýzu nákladů a výnosů kolik dostanu za své peníze, chci vidět eh, měřitelné výsledky, eh, kvalita života, kvalita stárnutí, eh, očekávaná doba dožití. Nám se daří lépe s 11% ve veřejných prostředcích než 16% v USA. A teď se zeptám, je tady, je tady nějaké plítvání? Samozřejmě jsou tady mm, příklady plýtvání. Musíme se snažit eh, zlepšit výkonnost toho systému, zajista, ale znovu zopakuji, dost často vídám příklady eh, v soukromém sektoru, příklady plýtvání, neefektivity, a nejvíce mi leží na srdci to, že když se podíváte na většinu soukromých aktérů, a pokud jste tam někdy byla, tak to víte, tak eh, koncový zákazník Eh, koncový uživatel eh, je u nich až nějaký, na nějakém třetím, čtvrtém místě zájmu. Na prvním, druhém a třetím místě je akcionář. A to právě na úkor eh, konečných uživatelů. A já jsem tohle to viděl u takzvaně dobře provozovaných soukromých firm. Takže když říkáte, že soukromý sektor chce optimalizovat, chce nejlepší kvalitu služeb na úkor nákladu, ne, ne, ne soukromý sektor eh, myslí krátkodobě eh, na profit eh, akcionářů. Já říkám, že to, že nemá myslet na zisk, ale prostě tady někdo naznačil, že veřejný sektor nepodává dobré výkony. Já můžu říct, já mě to nezajímá. Já, mě, mě v zásadě nezajímají výsledky v akcionářů ve velkých firmách a to tady vidíme stále častěji, můžete kritizovat politiky za to, že netlačí eh, veřejné služby k eh, lepšímu výkonu a já ze své země eh, znám nebo vím, že jde o hodně, ale v soukromém sektoru tam opravdu nemůžu říci, že by měl minimální zájem na ziscích a politici na něj mají minimální vliv. Proto souhlasím s tím, ať že samozřejmě, ať je tady právní základ nebo ne, a musíme pracovat v rámci eh, svých pravomocí, ale musíme tady mít evropský přístup k veřejným službám. Myslím, že to, co dělá Almunia a směr, eh, kterým se ubírá komise, eh, jsou dobré. Také Petr Simon, ten přístup se mi líbí. Měli bychom se snažit o jednoduchá pravidla. Měli bychom zajistit, aby pokud eh, není narušený trh, pokud eh, tady máme úroveň místních úřadů, které nenarušují trh, tak bychom je měli ne nějak paušálně eh, schvalovat, ale používat jednoduchá pravidla, aby, tady, aby to nebylo nákladné potom k, tomu, k té výroční zprávě k hospodářské soutěži, tak tam jsem trochu rozpolcený a já vím, Andrasi, že ty asi sdílíš mm, mé obavy. Já to teprve teď čtu po třetí. Řada z vás už eh, to četla víckrát, ale mm, to je takové, jako když chodíte eh, na mši ze zvyku a mm, nic z toho. To se mi nelíbí. Nevím, jak by nás bylo eh, možné lépe slyšet. Mohli bychom říct, eh, vzhledem k tomu, že nás není slyšet, tak neuděláme žádnou zprávu, nebo tam dáme jenom jeden článek. A sice vzhledem k tomu, že ne, neposloucháte, tak nebudeme hovořit, protože eh, eh chceme si šetřit energii na lepší účely a nechceme ji neefektivně plancat. Takže každopádně, já si myslím, že tuto debatu bychom měli eh, eh odložit na konec léta a měli bychom se snažit eh, nezůstat na stejných eh, premisách, protože jinak tady budeme eh, tlout s prázdnou slámu. Takže tohle to byl takový apel na kolegy europoslance. Dobrá, děkuji. Filipe, já bych na to zareagovala tak, že eh, my jsme rozšířili rozsah této zprávy právě proto, abychom si zvýšili Eh, tak trošku konkurenci a nereagovali jenom na to, co říká komise, abychom měli svoji vlastní zprávu o hospodářské soutěži. Snažíme si tedy nalézt eh, svoji cestu. Sofie se ještě chtěla vrátit k něčemu velice stručně. Ještě chci hovořit čtyři eh, lidé, dva zpravodají tedy, tedy znova a už tam nezbývá mnoho času. Nicméně vím, že teď si chtěla zareagovat na, co, na Filipa, jenom abych vyloučila. Um, nedorozumění 30 vteřin. Neříkám, že jeden sektor nebo druhý by měl nebo neměl být liberalizován. Já říkám, že bychom se měli zabývat eh, tím, jak je ten eh, daný sektor eh, stimulován, motivován, tak abychom nalezli ten správný mozel mezi kvalitou, efektivitou a náklady. Tato debata se ovšem prakticky posedle jenom zabývá tím, jestli veřejné orgány mohou zabývat státní pomoc nebo ne. A já bych se k tomuto samozřejmě rád, já bych se dostala ráda k kvalitě, efektivitě a nákladům. A jestli je to veřejný sektor nebo soukromý, mi je jedno. Dobrá, tak je teď tady ještě Sven a pan Siklakis a potom se vrátím a dám slovo Petru Sinovi a Andrasi Šobu Svene. Děkuji. Nejdříve velice stručně eh, z naší strany k eh, kolektivním žalobám nebo kartelovým eh, žalobám, jak se tomu někdy říká mezi právníky ošklivě. Otázka je z našeho pohledu jako ekon, jestli tady před sebou nemáme prostor, ve kterém budeme mít celou řadu problémů s těmi podněty. To znamená, že se to může eh, financovat něčím, eh, co se pohybuje na na eh, hraje legality. Respektive takhle můžeme se zabývat těmi finančními instrumenty na kraj legality, investičními. A mm, případy, kdy procesní riziko jeden člověk prakticky neunese a na druhé straně je silný podnik. Tím pádem by, bylo, by mělo být možné to uřádat, uspořádat v rámci eh, společnosti. Eh, ovšem vidíte, kam to vede ve společenských, eh, ve Spojených státech. Tam už si lidé kolikrát se neobávají nebo se obávají podnikat, protože nejsou schopni se na to ani pojistit. A teď také víme, že jsou tady někteří aktéři, kteří by nejradši celé to téma kolektivních žalob nechali ležet a Potom tady vidím ty lobistické svazy, které už eh, eh, prostě eh, tvrdí, že hm, se to liberalizuje hm, pro všechny oblasti, je to, to je ta nejlepší metoda, tak by to celé pohřbili. To ovšem nemůže být v zájmu spotřebitelů, kteří každý rok přicházejí o miliardy právě v oblasti investičních instrumentů. A myslím si, že tady eh, zcela eh, rozumně bychom se o tom měli pobavit, abychom v zásadě řekli, že eh, společné zastupování zájmů právních je věc dobrá. Proto se horizontálně může vyslovit, ale zároveň dává smysl přicházet s návrhy, které budou sektorově specifické, tak abychom měli šanci vyhrát s těmito návrhy nebo prorazit s těmito návrhy. Ovšem to, co by bylo horizontálně smysluplné, by bylo eh, v tomto procesu posílit eh, roli eh, spotřebitelských organizací a mm, dal tím zvláštní roli protože jejich právníci to nebudou zneužívat a můžou najít eh, spoustu oblastí, kde eh, budou moci chránit spotřebitele a nebudou na tom chtít vydělávat. Na druhou stranu si ale myslím, že úloha eh, soukromých advokátů je velice důležitá, protože ne všichni projdou sítem nějaké nevládní spotřebitelské organizace. Takže já jsem proto, abychom eh, se horizontálně jasně vylovili eh, pro posílení oblasti kolektivních žalob, ale navrhli taková chytrá opatření, eh, která by dávala najevo, že chceme pomoci těm, kteří jsou skutečně poškozeni a ne jako v té celé debatě o finanční krizi ztráceli ze zřetele jednotlivce. Prostě my chceme posílit přístup jednotlivců k finančním službám a komise řekne, že to nebudeme nějak trvale regulovat, jenom uděláme doporučení, prostě nějaké takové sporožero pro všechny, to se odkládá v Evropě o rok. A tady eh, znovu to tež když eh, tady máme nějaké investiční eh, obchody, eh, kde se zneužívá tržního postavení, tak se tady o tom hovoří a vypadá to najednou, jako by to měl být konec finančního průmyslu v Evropě. A já si myslím, že my musíme říct jasně, že jednotlivci potřebují v případě informační asymetrie mezi sebou a tím velkým podnikem potřebují jako investoři větší eh, eh, práva. Proto bychom je měli posílit, pokud jde eh, o kolektivní žaloby, ale jenom tak, aby to bylo výhodné pro spotřebitele. Děkuji. Mr. Siklasis. Skilakakis. Thank you. Pan Skilakakis. Já se omlouvám, já to nejsem schopen, schopna přečíst na tu vzdálenost a taky nepřečtu vlastní škrabopis. Eh, mě velice zaujal eh, ten odkaz na americký eh, systém zdravotnictví. Nicméně my si musíme uvědomit, že také ten americký systém trpí tím, že sám sobě generuje poptávku. A to není úplně stejné jako bankovnictví nebo jinde. My si musíme vždy uvědomovat, že nedostatky trhu, o kterých popisujeme, musí být posuzovány spolu s nedostatky politického systému. A jako řek vám mohu říci, že eh, chyby politického systému mohou být daleko závažnější než chyby tržního systému, eh, pokud eh, se nedělá nic pro to, aby se napravili. To znamená, že eh, ve svém přístupu musíme být eh, poněkud rafinovanější a musíme si uvědomit, že politické systémy v různých částech Evropy fungují různými způsoby. Čili ochrana spotřebitelů například mm, nemůže být považována za totéž v místě, kde jsou eh, silné instituce, silné státní instituce a v místě, kde stát se potýká s vlastními problémy. Čili měli bychom mít poněkud jemnější, rozlišující přístup eh, k těmto politikám s tím vědomím, že eh, trh má podobné chyby všude, nicméně politické systémy jsou velmi rozmanité. Děkuji. Já bych chtěl říct eh, stručně ke kolektivní žalobě toto. Ve Velké Británii eh, se například dnes uvažuje, že zaměstnanci News of the World by mohli sáhnout ke kolektivní žalobě za to stigma, eh, které na nich ulpělo, protože prostě z důvodu, které nebyly pod jejich osobní kontrolou. A to není novinka, už máme precedent tady proto. No a teď by se vrátila k oběma zpravodajům, nejdříve, k, nejdříve dám slovo Petru Simonovi. Já musím dát Sofii za pravdu. Každý rok se tady opakuje tatáž debata a já už to pamatuju po třetí a jsou to titež akteři a titež argumenty a mně je velice líto, že se nehýbeme z místa, asi se nepohneme ani za další 20 let takto. Ale o tom nejde. Já bych tuto debatu teď nerad vedl, poněvadž je zbytečné ji teď vést. Jediné, o co jde, je eh, reforma státní podpory, pro kterou nemáme dostatečnou eh, právní oporu my prostě chceme říct, kdy je, není možné eh, tuto pomoc poskytovat. A toto je rámec, eh, který tady chceme eh, vystavět. A my musíme, komisi řekl, jak už to řek, bylo řečeno, že se o tom klidně můžeme bavit, ale pokud budeme mít oporu v právu. Jestliže ovšem ne, poněvadž v případě Altmarkt Evropský soudní dvůr jasně řekl, kdy není možné dávat, nebo kdy se nejedná o státní podporu. Čili on vlastně jasně řekl, kdy komise nemá žádnou pravomoc, No tak eh, jak může tady komise, která je strážkyní smluv, říci, že to je jedno, že, na to, že to ve, ve smluvě nemáme napsáno, my to prostě chceme dělat, tak to dělat budeme. To prostě nejde. Nemůžeme prostě tady jednoduše eh, říct, že eh, je jedno, jestli máme nebo nemáme právní základ. Prostě máme primární právo, sekundární právo, přenesenou pravomoc a pokud něco z toho existuje, tak dobře, ale pokud neexistuje, no tak o čem se tady vůbec bavíme? Petře, ty ses tak rozjel, že tlumočníci měli potíže to stíhat. Ještě tedy jednou ke zprávě kolegy Simona. To, co eh, řekla eh, Sofie eh, nebo kolegyně Okony, že to je naprosto správně a podle mého názoru kolegyně Inveld má samozřejmě pravdu, když říká, že si u mnohých veřejných služeb žijeme trošičku nad poměry v Evropě a to je samozřejmě určitý aspekt, který nemůžeme vyloučit, ale já jsem také na jedné straně eh, s kolegou Simonem, když říkáme, že prostě můžeme eh, vstupovat do věcí pouze tam, kde máme právní odporu. Ten případ, ta Altmark, ten eh, prostě se můžeme bavit, nakolik se uplatní článek 106 nebo eh, tento eh, výnos soudního dvora, ale eh, každopádně toto je třeba vyjasnit. A my máme také článek 40, kde se to také může řešit. Jinak já se nechci smát návrhu kolegy Lamberce, Eh, je to skutečně ale 40. zpráva, která nám tady komise eh, předkládá a eh, možná bychom z toho mohli odvodit to, jak by tyto zprávy měly vypadat do budoucna, tak aby přinášely více, větší hodnotu. A tedy k tomu Eh, kolektivní žalbě. To, co řekl kolega Gigol, tak v podstatě ano, eh, není to špatné, ale dosud mi nikdo neřekl, jakým způsobem se dopracovat eh, k, této, k tomuto cíli. Eh, samozřejmě, že společné zastupování společných zájmů eh, je možné. Není, nejde o to, že by snad bylo zakázáno, ale problém je v tom, že je to velice obtížné. Kolega Sanchez hovořil také o ekonomii vedení procesu a i z tohoto hlediska eh, dává kolektivní žaloba smysl. Eh, my jsme eh, třeba v Německu měli eh, proces, který se týkal ochrany investorů, drobných investorů. A samozřejmě ta mm, myšlenka spojit více investorů dohromady se nakonec v tomto německém případě nepodařila. Eh, je tady taková myšlenka, že jestli něco funguje ve finančním, eh, na finančních trzích, tak eh, zkusme to převést také do jiných oblastí. To já nevím. Já bych spíše k tomu položil otázku. Jestliže se shodneme na tom, že jednotliví spotřebitelé jsou na tom špatně, pokud se týče jejich postavení a tady potřebují možnost kolektivní žaloby, pak se ptám tady, jakou roli tady sehrává komise, poněvadž ona už z moci svého úřadu má úkol Eh, řečník si vypnul mikrofon. V každém případě je, jasné, eh, je, je třeba vyjasnit, jaká je, jaká je ta zlatá střední cesta mezi eh, úkolem komise dohlížet a mezi soukromými žalobami. Ale já věřím, že v příštích měsících to bude ještě velmi zajímavá debata, eh, že si přes léto také odpočinem a budeme eh, schopni se k tomu potom odpočati vrátit. Děkuji. Eh, komise by se ráda vyjádřila k té otázce právního základu. Kdyby to mohlo být velmi stručně, třeba ve 30 sekundách? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o právní základ u služeb v obecném ekonomickém zájmu, je jasné, že podle rozhodnutí Altmark, pokud všechna kritéria případu Altmark jsou splněna, tak kompenzace pro efektivní podnik není státní pomocí. A jak bychom postupovali, tedy my bychom neskoumali nezbytnost, ale vyzvali bychom členské státy, aby v případě tedy pro členské státy bychom podpořili tedy tyto subjekty, aby byly efektivnější. Děkuji mnohokrát a pokud zpravodaj bude potřebovat další informace, tak se na vás obrátí. U výroční zprávy je termín pro pozměňovací návrhy 30. září a projednáme to 17. října, hlasovat budeme 22. listopadu a bude to na druhé plenárce v prosinci. Pokud jde o reformu pravidel státní podpory EU, tam je termín pro pozměnce návrhy 15. září. Projednání bude 3. října, hlasovat se bude 14. 4. října a na plenárce by to mělo být na druhé, tedy na druhém plénu v říjnu. A pokud jde o stanovisko směrem ke koherentnímu evropskému přístupu ke kolektivní žalobě, tam bude slyšení 22. září ve výboru EKON, pozměňovací návrhy do 23. září a projednání pozměňovací návrhu 4. října, hlasování ten samý den 4. října a budeme směřovat tedy k plénu v listopadu aby to bylo v souladu s harmonogramem hlavního výboru. Děkuji mnohokrát a nyní přecházíme k bodu 12. Postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na 2012 a navrhovatel je Ole Ludvíkson. Vy jeden po, jo? Děkuji za udělení slova. Já bych chtěl poděkovat eh, Francesce Balcány, která je zpravodajkou pro rozpočet 2012. Děkujeme také za její přítomnost a věřím, že se mi podaří vysvětlit eh, náš postoj k rozpočtu 2012. Jsme v poslední fázi rozpravy ve výboru Ekon pro rozpočet 2012 a jde o politickou orientaci a také o konkrétní čísla. A mé stanovisko je rozděleno na dvě části. V první části politické stanovisko a ve druhé části pracovní dokument týkající se konkrétních číselných údajů. Pokud je o pracovní dokument, je to revidovaná verze kterou jsem rozeslal e-mailem včera večer. Tento dokument máte ve svých složkách. A já jsem provedl tuto aktualizaci po prezentaci závěru rady z minulého týdne. A tam jsou návrhy na snížení v celé řadě oblastí. V pracovním dokumentu, který byl revidován, jsem eh, zahrnul pozměňovací návrhy týkající se údajů rady. Avšak my jsme neprovedli změny u politických priorit a soustředil jsem se tedy na čtyři oblasti. To je boj s daňovými podvody, kontrola dohled a obnova, oživení. A abychom opět dospěli ke stabilitě v Evropě a je zásadní, aby veškeré orgány dohledu v Evropě měly zdroje, aby se mohly stát nezávislými subjekty. A tato fáze výstavby v současnosti je asi obtížná, ale je třeba mm, navýšit prostředky pro tyto úřady, ale třeba také zvýšit zdroje, až narostou oblasti, za které budou tyto úřady odpovídat. V současnosti existuje návrh, který jde opačným směrem, kdy dochází k omezení, ke snížení. A proto se domnívám, že třeba odmítnout tyto návrhy. Je také třeba zlepšit ekonomické řízení. V komisi musí být dostatečné zdroje, což aby umožnili dohled nad finančně ekonomickou situací v členských státech. Je také třeba více pracovníků eh, v DG Ekfin. A Komise navrhuje změnu využití stávajících zdrojů. To není řešení. Až bude přijat nový balíček pro ekonomické řízení, ECFIN potřebuje kvalifikované pracovníky, které, kteří naleznou řešení problému. A my musíme sledovat eh, vývoj během celého toho období statistické údaje. To je oblast, které není dostatečně upřednostněno. Je zřejmé, že kvalita a rozsah statistiky se musí zlepšit, aby byly výsledky dostačující. A pokud současné rozpočtové položky nejsou dostatečné, je třeba je navýšit. Avšak rada jde opačným směrem. Navrhuje snížení rozpočtu pro statistiku. Za čtvrté, daňové podvody. Tady musí existovat posílená kontrola. A krize ukazuje, že je zásadní mít efektivní fiskální systémy. A proto navrhuji aby zdroje DG Taxud byly navýšeny. A nesouhlasím se snahou rady přistupovat eh, ke snížení. K dnešnímu dni byla debata velmi konstruktivní v našem výboru a věřím, že budeme schopni takto pokračovat až po hlasování, které proběhne na podzim. Děkuji. Uh, no, Já si myslím, že tím jménem EPP chtěl mluvit Jean-Paul. Děkuji. Musím říci, že zásadní body zpravodaje jsou velmi důležité. A paradoxem v Evropě v současnosti je, že členské státy si přeji, aby evropský rozpočet byl střídmý, ale nechtějí vyvodit důsledky z nezbytných změn, které musí být provedeny u alokace evropských zdrojů. Zdůrazňovali jsme ekonomické řízení a nemůžeme chtít lepší a kvalitnější dohled v ekonomické oblasti, aniž bychom tam alokovali příslušné prostředky. Pokud nechceme navýšit určitý rozpočet, tak je třeba ty věci redistribovat, ale nemůžeme v těchto oblastech eh, redukovat prostředky významným způsobem. Pokud se podívám na ESMU, byli jsme v Paříži loni a instalovali jsme ESMU do nových prostor. Vlastně došlo k zahájení činnosti. Celá řada dobrých záměru, ale málo zdrojů, málo finančních zdrojů, málo lidských zdrojů. A já bych chtěl zde zopakovat, že je skutečně skandální, že ty tři ratingové agentury, všichni od nich hovoří, aspoň 20krát jsme o nich slyšeli, ale nikdo nezmínil, že žádná ze tří hlavních no- ratingových agentur, z těch velkých, z těch, o kterých říkáme, že jsou oligopole, nejsou certifikovány a ne, není nad nimi vy, vykonáván dohled. Jednání podle odvěké klauzule a nic nového se nevztahuje. A úřady, které mají tyto pravomoci, nemají čas se tím zabývat. Takže děláme to jako sociální zabezpečení ve Francii. Když nemůžeme platit, tak řekneme, že schází doklad ve, ve spisu u uživatele. Takže pokud je o nedostatek zdrojů a financí, tak prostě není možné z nich těchto rozpočtů čerpat a EPP tedy podporuje návrhy zpravodaje, které jsou naprosto legitimní a podobně v oblasti statistiky. Vidíme jasně význam statistiky pro ekonomiku. Je nezbytné, aby Eurostat měl dostatečné prostředky, aby připravoval kvalitní statistiky a aby také kontroloval to, co mu poskytují jiní. A to by nám to by zabránilo vážným nedostatkům, takže podporujeme zpravodaje, aby se ubíral dále touto cestou. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Chce si říct ještě někdo jiný slovo k této věci? Ne. Pan Ludvík se ne? Chcete ještě jednou? Jag får tacka för diskussionen och ser Děkuji. Zdá se mi, že jsme se shodli u jednotlivých eh, částí stanoviska a u závěru a doplním, že se mi zdá dlouhá doba do konce srpna, když jde o rozhodnutí o pozměňovacích návrzích. Budeme mít prázdniny, že? A pokud máte svůj názor na pozměňovací návrhy, tak bych to uvítal co nejdříve, abychom mohli konečně rozhodnout koncem srpna. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, vypadá to, že ten harmonograf je velice prapodivný, eh, který eh, byl nastaven, byl nastaven tak, aby vám to vlezlo do prázdnin. Takže lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 20. července. Ale potom je tady další lhůta a sice pro rozpočtové pozměňovací návrhy. A tam je to 19. srpna. Zdá se mi, že aspoň tak to je tedy. Hlasovat budeme 31. srpna a, a hlasovat na Libe budeme, nebo v hlavním výboru budeme v, eh, v říjnu a potom eh, by to mělo na plenárku přijít také v říjnu. Pokud chcete eh, nějaké vysvětlení k tomu, co to znamená, tak kontaktujte sekretariát když nebudete vědět, co udělat s rozpočtovými pozměňovacími návrhy. A teď se dostáváme k bodu 13, online hazardní hry na vnitřním trhu. Spravodajkou je Sophie Okuny. Prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, jenom rychle uvedu kontext. V roce 2009 parlament schválil usnesení na toto téma Jde o hazardní hry online, o zprávě kolegyně Kristel Šaldemoc. A toto usnesení žádalo komisi o to, aby zkoumala ekonomický a neekonomický dopad poskytování přezraničních služeb v oblasti hazardních her. A v reakci na to komise předložila zelenou knihu, která zahajuje konzultaci na toto téma a má za cíl zjednodušeně určit, zda je třeba poskytnout volný průběh rozporům na národní úrovni, anebo zda je třeba vytvořit spolupráci či regulaci na úrovni Evropské unie. Několik údajů, které jsou významné, abychom změnili ekonomický význam tohoto sektoru. Není to nic bezvýznamného. V Evropě roční příjmy překročily 6 miliard euro v roce 2008 Evropa představuje 45 světového trhu. Odvětví her a loterii představuje 7 eh, hry online představují 7 hazardu jako takového. Mělo by se to zdvojnásobit do roku 2013. A snad jsem prokázala význam ekonomický tohoto odvětví. Není to nic neutrálního, ale velmi rychle tento sektor roste a jako jinde ekonomický potenciál odvětví neunikly nelegálním subjektům, lákání účastníků, zisk. Tyto faktory vysvětlují obrovský nelegální trh mimo národní hranice a je to zásadní způsob pro praní špinavých peněz. Je tedy v našem společném zájmu odvrátit eh, účastníky, hráče od nelegálních forem tohoto podnikání. A je třeba, aby se tedy orientovali na legální poskytovatele. A to je skutečně hrozba pro sportovní soutěže, protože to vede k pokusům o manipulaci z výsledky sportovních utkání. Všechny sporty jsou vystaveny této hrozbě. Netýká se to pouze nejmediálně vděč, nejvděčnějších z mediálního hlediska, ale také zápasů, zápasů nižších soutěží anebo tzv. malých sportů. Tady se dotýkáme samotné podstaty sportu, tedy té takzvané slavné nejistoty sportovního výsledku. Je třeba zajistit legální nabídku, která bude existovat v celé Evropě. Shrnuto, protože se naš, naše řady řídnou. Za druhé musíme zajistit trvalou finanční vazbu mezi příjmy z, z sportovních sázek a z různých sportovních hnutí a je třeba to směrovat na ochranu soutěží před pokusy o manipulaci a podvody a pro rozvoj masového sportu. Za třetí, zdá se mi, že Evropská unie má zásadní odpovědnost, pokud jde o ochranu integrity sportu. Děkuji, že Pole, že tu zůstáváš, jsi, jsi tu vlastně sám. Článek 165, já to zhrnu. Navrhuji tedy, abychom vytvořili evropský orgán, chtěl jsem říct agenturu, ale asi to není správné slovo, Evropský orgán pro integritu a čistotu sportu na základě článku 6, 83 a 165 smlouvy, které by měly za cíl podporovat eh, vzdělávání hráčů a sportovců a koordinovat boj proti podvodům a korupci ve sportu. A to v základě sdílení informací a zkušeností a s využitím jednotné definice protiprávních činností a sankcí. Děkuji vám za vaši pozornost i za vaše případné reakce k této napínavé zprávy. Děkuji. Máme zde tři přihlášky do debaty. Jako první pomí Dirk. Já si myslím, že eh, Zelená kniha komise je zajímavý dokument a je to také velice užitečný dokument a nezbytný, ale způsob, jakým eh, klade komise otázky, ukazuje, jak málo eh, v tuto chvíli ví o tom tématu. Podívejte se, jak jsou ty otázky otevřené. Je to prostě takové sbírání, je to takový sběr informací, víme toho tak málo. A já si myslím, že to, co tam je, jasně ukazuje, že členské státy v první eh, řadě musí regulovat eh, určitou aktivitu ve své vlastní, ve své vlastní, vlastní zemi tedy a potom teprve eh, bychom se měli zabývat přidanou hodnotou na evropské úrovni. Já si každopádně myslím, že pokud jde o hry online, tak ta koordinace mezi členskými státy je eh, základem, protože je to přeshraniční fenomén, při kterém eh, se eh, překračují hranice velice snadno. Jde také o službu, která je vyloučena ze směrnice o službách a mm, tehdy právě lobbysté tlačili na to, a tehdy jsme vedli i jiné debaty, tak já už do toho nebudu eh, zacházet. Každopádně není to ve směrnici o službách. Vy jste říkali, že to je služba, tak eh, každopádně je třeba věnovat pozornost tomu, jak členské státy by mohly eh, se skoordinovat a jak by komise tu koordinaci mohla povzbudit. Souhlasím s paní Okony s tím, že je to hospodářsky významná činnost, 10 miliard euro není jen tak nic. Má to přeshraniční charakter a je tady tedy třeba koordinace. Myslím si, že je také třeba nezbytné konstatovat, že všechno, co souvisí eh, s ilegalitou, eh, s černým nebo eh, šedivým trhem, tak do toho je třeba se pečlivě pustit. Může tady velice dobře působit organizovaný zločin, praní špinavých peněz a tak dále. Takže já si myslím, že je zcela důležité, abychom se na tohle zaměřili. Legální nabídka je lepší, než eh, aby to bylo zorganizované nelegálně, takže musíme se postarovat, postarat o to, aby tady byly legální možnosti hrát online protože iluze eh, myslet si, že eh, když to bude zakázané, tak lidé nebudou hrát hazard. Podívejte se, Čína to zakázala, ale podívejte se na to, jaký tam um, probíhá uh, obrovský hazard. Lidem, bohužel, mm, lidi bohužel neodvyknete od hazardu. Takže každopádně je třeba jim dát legální možnost uh, si hrát. Potom je tady uh, otázka transparentnosti a způsobu, jak podniky, které eh, tohle provozují, eh, jednají eh, nebo nakládají se svými financemi a jak o tom podávají zprávy. A mm, paní Okony tady hovořila o sportu a hazardních hrad a tady je důležité, kdo platí za co. Nejsem tak nadšený z toho, z toho, nebo z té přílišné pozornosti, Eh, z té vazby eh, sport eh, hazardní hry, na, který tady, na kterou tady poukazuje mm, paní zpravodajka. To není žádná příčinná souvislost, tam to není, není nezbytně nezdravé ten vztah. Takže eh, myslím si, že na našem eh, výboru eh, bychom se neměli tak specificky zaměřovat na sport, ale na obecnou úpravu transparentnosti, legální nabídky a toho, jak toto budeme moci lépe koordinovat mezi členskými státy. Ono samozřejmě obtížné je, že některé členské státy jsou velmi otevřené vůči online hrám a některé jsou poměrně uzavřené. A jak to spojíme? Ty, které více regulovat chtějí a chtějí být uzavřeny, a um, jak je budeme regulovat vůči ostatním státům. Myslím si, že nějaká evropská agentura nebo evropský orgán není dobrý nápad tady. Uh, je spíše třeba koordinace mezi uh, uh, orgány ve členských státech, to by tady pomohlo. Samozřejmě by bylo třeba nadefinovat um, celou administrativu eh, té dané agentury, která by to měla dělat a to by nebylo ehm, dobré a spolupráce mezi národními legislativci tady by byla eh, lepší. Děkuji, Edward, prosím. <clears throat> On point of departure, as, I'm... Um, tak eh, chtěl bych tedy vycházet z toho, je eh, eh, hazard eh, definován jakožto služba podle člun EU a platí tedy také tady svoboda usídlování, svoboda poskytování této služeb. Já myslím, že tady skutečně by měla platit, nebo asi tady platí možnost poskytování poskytování těchto služeb hraničním způsobem. Eh, takže pokud se týče národních eh, předpisů, eh, tak tady by skutečně mělo být saháno k regulaci pouze tam, kde je to skutečně jedině oprávněné a zejména pokud jsou omezení, pak by mělo být dbáno na přiměřenost omezujících pravidel. Já tedy eh, vítám eh, úsilí EU o vzájemné uznávání operátorů a jejich řádných licencí eh, v souladu s vysokou úrovní ochrany spotřebitelů a veřejného pořádku. Děkuji, Niklas. Eh. Děkuji vám, paní předsedající. Já se omlouvám, poněvadž já jsem nebyl schopen eh, naslouchat tomu, co řekl kolega. My v podstatě eh, v Řecku jsme takový nějací rukojmými a tak dále v dané situaci v oblasti mobilní komunikace a podobně. Eh, já musím říct, že eh, jak zpráva komise, tak naše zpráva je poměrně krotká. Já si myslím, že celá situace je ještě komplikovanější, než jak se zdá. A je eh, velice obtížné Eh, skombinovat eh, ochranu proti gamblingu eh, s ochranou sportu. Moje zkušenost vychází z fotbalu. Ale já si myslím, že hm, principy, které se uplatňují zde, mohou platit také jinde. Pokud se týče nekontrolovaných hazardních her, já myslím, že ono eh, to není úplně jako sport, ale vidíme tady fenomény, jako je korupce, praní špinavých peněz a to v naprosto nepředstavitelném rozsahu. Jsou to fenomény, které mohou de facto úplně zničit celá sportovní odvětví. Například ta, tato činnost podle některých generuje prostředky na podporu sporty, sportu, což já myslím, že eh, platí jen částečně. Ono se dá vlastně říci, že naopak, eh, že nekontrolované zásky eh, Eh, mohou eh, naopak změnit výsledky sportovních zápasů a to lidé potom přestávají sportu důvěřovat a opouštějí stadiony. Tato zpráva ovšem nepřichází se žádným řešením a taky myslím, že je tady ten problém ochrany nezletilých osob. My v Evropě se nemůžeme pouze odvolávat na články 165 a podobně, poněvadž eh, existují možnosti, jak tyto fenomény dostat pod kontrolu. My tedy můžeme kontrolovat a můžeme zavést preventivní nástroje, jinak se to kontrole zcela vymkne. A ono je opravdu obtížné kombinovat právo Eh, lidí eh, hazardně hrát na síti eh, a zároveň chránit sport. Naštěstí tady máme svobodný trh a tam v podstatě není možné jen tak něco zakázat a i když se vám to podaří, tak existují způsoby, jak to obejít a možná, že výsledek je ještě horší. Čili eh, tento návrh je už východiskem, ale myslím si, že je třeba větší odvahu. A já určitě se pokusím přispět také ke zlepšení. Ano, děkuji. Eh, Sofie, pokud si eh, přejete, ještě můžete něco říci, ale už se dlouho nebude tlumočit. Velmi stručně beru na vědomí jednotlivé analýzy a návrhy kolegů. Co se týče pana Sterkse, já nestavím do protikladu sázky, hazardní hry a sázky online a sport. Jde o takové finanční zájmy, že to může dospět ke korupci, podvodům a musíme být obezřetní. A také říkám, že bychom neměli to stavět do protikladu kladu, ale měli bychom se podílet na vývoji a financování masového sportu díky ziskům, které je možné čerpat eh, z těchto sázek online. A druhá věc, pokud jde o ambice tohoto návrhu, situace v každém státě, pokud jde o hazardní a sázkové hry online, tak eh, ten přístup se velmi liší v jednotlivých členských státech a je velmi obtížné, pokud je o tuto disparitu v jednotlivých státech, dospět k dalekosálému textu směřujícímu k harmonizaci. A toto je vlastně taková první fáze, časem se to bude určitě vyvíjet a proto uvítám vaše rozbory, abych mohla ještě tento text zlepšit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Termín pro pozměňovací návrhy je 15. července, projednáme to 31. srpna, budeme hlasovat také 31. srpna, a hlasování v IMKU 19. září a to celé půjde na druhou plenárku v říjnu. Děkuji vám mnohokrát, nemáme nic bodu různé. Termín další schůze je 24. srpna v 9 a ve tři odpoledne přeji vám všem hezké prázdniny. Děkuji vám.